Eh, good afternoon, eh, dear... Dobré odpoledne, milí přátelé. Hmm. Prezentace studie 100 a rovnost jazyků v digitálním věku směrem k projektu lidské eh, řeči. Skvělé. Skvělé. Skvělý projekt, skvělá zpráva. Eh, otázku zvažujeme spolu s Výborem pro kulturu. Eh, děkuji vám eh, za účast. Paní předsedkyně Kamr Evert, která to je nově předseda Výboru pro kulturu, se kterou doufám budeme pokračovat v dobré spolupráci mezi našimi oběma výbory. Se omlouvá, že nemůže se zúčastnit našeho jednání. Takže teď se pustíme do prezentace studie STOA, která je zajímavá jak pro nás, tak pro výbor pro kulturu. Ta studie poskytuje podrobný přehled o stávajícím stavu a trh technologií, trendech v technologiích eh, lidského jazyka a HLT. Jedná se o tvorové systémy, které jsou vytvořené pro eh, nakládání s lidským jazykem ve všech podobách, lidský, eh, tedy psanou, znakovou nebo mluvenou a se specifikami tohoto evropského sektoru. My dobře víme, že eh, v překladech a tady v tlumočení v Evropském parlamentu eh, tohle může být nesmírně důležité pro budoucnost. Studie také věnuje pozornost eh, hospodářskému dopadu jazykových bariér v Evropě a sociálním dopadům toho, že není vyvážená úroveň technologických pod, technologické podpory všem evropským jazykům. Nicméně pravděpodobně před sebou, máme, před sebou máme ještě dlouhou vzdálenost, možná 15 let. Je to eh, důležité téma pro Evropu s 24 oficiálními jazyky a více než eh, šesti eh, mm, regionálními menšinovými jazyky. Občané musí být schopni komunikovacím jazykem mezi jednotlivými zeměmi a Chtěli bychom eh, být jako lidé v Číně eh, miliarda 500, tisíc lidí, 500 milionů lidí, kteří se mohou stěhovat přestěhovat z jednoho místa na druhé a víceméně eh, rozumí jiným Číňanům. Abychom posílili společnou identitu a, a zvýšili zapojení občanů do evropské konstrukce. A tím, že se eh, zmizí jazykové bariéry, eh, tak eh, také se využije větší potenciál jednotného trhu. Studie máte v dokumentech a teď se pustíme do prezentace STOA. Takže dovolíte-li, požádám zástupce STOA. pana eh, Riveru, eh, autora eh, studie. Máte prostor na 10 minut. Děkuji vám, pane Bůzku, za ten úvod. Děkuji vám všem za to, že jste přišli dnes a jednání o tomto důležitém tématu pro Evropu. A děkuji zejména z toho, která je zapojená v tomto eh, je to eh, studie, eh, která se zaměřuje na jazykové bariéry a úlohu jazykových technologií při překonávání těchto bariér. Budeme se bavit dnes o mnohojazyčnosti v Evropě a jak to ovlivňuje ekonomiku a společnost v Evropě. Za druhé stav jazykových technologií a trendy. A potom jsem chtěl hovořit o sektoru eh, těchto technologií v Evropě a potom eh, příslušné, jazykové, příslušné politické možnosti. Nejdřív eh, multilingualismus i v Evropě. V Evropě má 28 úředních, jazyků a 60 národních, regionálních a menšinových jazyků. A představuje to tady tamto jazyčnost jedna z největších. Na této mapě vidíte všechny dialekty Eh, vidíte, že jich je v Evropě hodně. Nicméně eh, tato různorodost je jednou z největších eh, překážek pro vytvoření skutečně integrované Evropy v digitálním věku. A tady uvidíme nějaká čísla. Například, například přes 60 Evropanů není schopno komunikovat anglicky. A jsou tam velké rozdíly v jednotlivých zemích. V některých více než 80% populace je schopno komunikovat v Anglii, Většině, jako, nebo není schopno jako v Maďarsku a ne, naopak někde skoro všichni, jako v Jezemsku, komunikovat schopní jsou. Hlavní jazyky je, jsou španělština, angličtina a francouzština, italština. Ale a pořád 15% e, z e, lidí to nepokrývá. Červeně vidíte e, země, které by nebyly schopné komunikovat, kdyby se používalo těm, těchto šesti jazyků. Je tady eh, také velký eh, jazykový, eh, velká jazyková propast. Nejdůležitější je vzdělávací, úroveň vzdělání. je asi 20krát pravděpodobnější, když, vystupuje, že když vystudujete vysokou školu, tak budete mluvit anglicky. A vidíte tedy, eh, že se jedná o velmi nespravedlivou mezeru pro evropské občany. Má to silné eh, sociální a ekonomické důsledky. Integrace migrantů, mobilitu pracující, přístupnost veřejných služeb a obsahu. A vidíme tady eh, příklad, například u mobility pracujících počet lidí, kteří někdy eh, pracovali v jiné zemi, je 6%. Na základě naší analýzy, kdybychom eh, překonali jazykovou bariéru, tak eh, bychom se dostali na 16%. To znamená, že čím třikrát víc lidí by se odstěhovalo do jiné země. Potom tady máme elektronický obchod, to je také důležité. Je tady silně rozšíření trhu šest různých oblastí podle e, jazyku. Pokud se například podíváme na Maďarsko jako příklad, tak tam ten počet evropských občanů, kteří e, nakupuje ze zahraničí, je téměř nula. Je zanedbatelný. Bez jazykových bariérů e, by z jiných zemí to nakupovalo až 6 milionů lidí. To je více než třikrát eh, tolik eh, lidí, eh, kteří nakupují teď v Maďarsku, teď jsou to nějaké 2 miliony. Takže pro spoustu lidí je to obrovská příležitost, kdybychom toto překonali. Jak mohou jazykové technologie přispět k prolomení těchto bariér? Jazykové technologie jsou eh, za řady, eh, řadou digitálních eh, produktů, jako jsou například digitální asistenti mobilní, jako je Cortana. A jsou to lidi pro inteligentní obsah, strojový překlad. A strojový překlad je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro překonání jazykových bariér. Vzhledem k novým přístupům v eh, tzv. hlubokém učení, v hluboce se učících neuronových eh, sítích, jsou eh, tyto technologie, se stávají skutečným řešením. To, takhle vypadá například neuronová síť MUCO. Nechci, aby se tomu ani rozuměli, ale Google říká, že je velice blízko k eh, lidské eh, kvalitě za pomocí eh, této technologie. Takže tady jde o to, že tyto technologie se spolehají na data. Je velice důležité mít dost dat mezi těmi různými jazyky, aby ty technologie fungovaly. Protože tyhle technologie Eh, vycházejí z používání velkých objemů dat. Ale pokud se podíváme eh, na Evropu, tak vidíme, že je tady nevyvážená podpora eh, pro různé jazyky. Tady máme meta datovou studii a pro většinu jazyků úroveň podpory téměř neexistuje a to tlačí eh, řadu eh, evropských jazyků eh, k digitálnímu vyhnutí a to je velký problém pro Evropu. Takže jak vypadá ten sektor v Evropě jazykový? Nejdříve se podíváme, že Eh, internetu, eh, v internetu eh, dominují zejména anglické, tedy zejména americké firmy. A proto je angličtina nejdůležitější jazyk. Tady vidíte ten rozdíl mezi podporou v angličtině a ostatním, ostatních jazycích. Téměř 500 firm je v Evropě v této oblasti. Jde ovšem o to, že jsou to většinou malé firmy. Většina z nich má méně než 200 lidí. A spousta z nich jsou mikropodniky. Pokud je o výzkumný ekosystém, tak Evropa má dlouhodobou tradici v oblasti výzkumu a vývoje. Asi 800 středisek pracuje na, na těch technologiích a Evropa má velmi eh, úspěšné projekty, jako je eh, MOSES. Používá ho eh, například Evropská komise, to je eh, open source systém pro strojový překlad. Nicméně průmysl neinvestuje do takovýchto technologií navzdory tomu, že toto je zdarma k dispozici. Takže tady je silná roztříštěnost. Hlavní eh, hráči jsou zejména američané. Eh, spousta eh, evropských firm byla nakoupena zejména američany. Hmm, nakoupili ty ti velcí internetoví hráči a u nás v Evropě jsou od izolované výzkumné aktivity. Je tedy třeba silnější koordinace eh, těch různých eh, iniciativ a zvýšit efektivitu tím, že budeme sdílet poznání, infrastrukturu a zdroje a řešíme rozsah těch firm. I co dělá stávající administrativa? Jakou politiku? Ty technologie jsou velice důležité pro Evropu Evropa je více jazyčným prostředím a ty technologie můžou pomoci eh, při řešení eh, těch silných výzev. Takže bychom měli podporovat, eh, tedy očekávat silnou podporu z evropských institucí. Musíme analyzovat více než 3 tisíce technických, strategických a politických dokumentů z Evropské komise a Evropského parlamentu. My jsme je analyzovali a ty výsledky byly velkým zklamáním. Je tady velký rozdíl při srovnání to, jak se ty dokumenty týkají eh, technologie, jako je internet věcí, cloud computing a tak dále, a technologií eh, související mm, s lidským jazykem. Myslím si, že to je problém. A také eh, to souvisí s obsahem politických dokumentů Evropské komise. Podívejte se ve strategii pro jednotný digitální trh 2015 se jenom eh, stručně zmiňují jazyčné služby. Přitom víme, že jazykové eh, bariéry jsou jeden z největších pro eh, integrovaný digitální trh. Takže je docela překvapivé, že toto důležité téma není pokryté evropskými institucemi. Máme tady několik institucionálních politik vytvořit nový institucionální rámec eh, v rámci institucí, nástroje pro eh, hodnocení politik, také navrhujeme výzkumné politiky a to pro eh, zaměření, pro soustředění toho výzkumu v Evropě, vytvořit jazyky nejen pro angličtinu, jazykové platformy, ale nejen pro angličtinu, ale i pro menší jazyky. A také navrhujeme tržní politikou k zvýšení informovanosti mezi občany a firmami o tom, jak relevantní ty technologie mohou být, protože máme ten pocit, že lidé si, nemůžu, si neuvědomují, že technologie jsou připravené poskytnout velice důležitou službu v takovém jazyčném prostředí, jako je Evropa. Tak chceme vytvořit veřejné a smíšené investiční fondy pro to, aby ty firmy mohly narůst a také eh, chceme eh, zvýšit nebo rozšířit řady lidí, kteří jsou vyškoleni v této oblasti. A potom jsou tady také veřejnoprávní eh, služby, například tedy jejíž pomocí by se umožnilo poskytování ve všech mm, evropských jazycích. A tohle jsou ty eh, závěry, které jsem právě řekl. Řekl jsem to co nejrychleji. To jsou tedy ta, ty hlavní závěry tohle. Ta, ta první je, že jazykové bariéry v Evropě jsou velmi důležité a mají silné sociální a hospodářské dopady. Technologie v oblasti lidského jazyka se velmi eh, rychle pohybují vpřed. Je tam taková malá revoluce na základě těch neuronových sítí a ty nám můžou pomoci prolož, eh, prolomit tyto bariéry. Průmysl není příliš eh, připraven na eh, reagování na tyto změny, vzhledem tomu, že je hodně rozstříštěný. Z hlediska politiky tyto technologie nejsou tedy zopomíjeny ve stávající politice a my navrhujeme několik politik k řešení této situace. Děkuji. Thank you for your... Děkuji mnohokrát <clears throat> Děkuji vám za prezentaci a dovolte, abych srdečně přivítal našeho kolegu, bývalého člena Evropského parlamentu a tohoto výboru, Vitoria Prodyho. Vitorio, jsme rádi, že tady mezi námi. Velice dobře si vás pamatujeme, alespoň někteří z nás. A vždy jste vítán v Evropském parlamentu a na našem výboru. Byl jste velice aktivním členem našeho výboru. Děkuji vám. Okay, if you want to say... Pokud chcete nám říct pár slov, budeme moc rádi. Pane předsedo, já jsem velice dojat tímto okamžikem, kdy se vracím po dvou a půl letech do eh, tohoto prostoru, který byl pro můj život tolik důležitý a proto, abych eh, pochopil problémy světa, problémy lidstva a také průmyslu. Takže vždycky si sebou nesu toho ducha, tu atmosféru, kterou jsem poznal tady s vámi, s kolegy a pane předsedo, děkuji mnohokrát za to, že jste mi eh, umožnil pozdravit všechny kolegy přímo eh, zde, přímo v tomto sále, který byl pro mě důležitý. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Vittorio. Děkujeme vám. My jsme vlastně pořád kolegové. Eh, vy jste eh, návštěvník, každý bývalý poslanec může navštívit eh, výbor ITRE a vy jste tedy přišel jako návštěvník, ale zároveň jako kolega. Takže děkuji mnohokrát a nyní se pustíme do diskuse. Pan Paul Rubik. Vidíte, nic se v našem výboru nezměnilo, Vittorio. Pol je předsedou STOA. Prosím, pár slov. Já bych mi recht jacích, eh, Filip. Mnohokrát děkuji eh, za tuto eh, prezentaci. STOA znamená posuzování vědecko-technologických možností. To znamená, my se zabýváme, s jakými možnostmi můžeme nastavit Evropu do budoucna úspěšně vědecko-technologické stránce a Tohle eh, je, jazyk je eh, jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků a my se zabýváme ehm, mezinárodní mobilitou a ehm, její, její trvalou udržitelností eh, zdroji a jejich optimálním využitím za třetí v reálném světě. Se to obrazem v virtuální světě, který vytváříme a potom můžeme dávat lidem eh, technologie, které udržují eh, zdravé. Podívejte se, když máte nějaký zdravotní problém eh, v letadle máte a mluvíte nějakým menšinovým jazykem, jak vám rychle umožnit rychlou komunikaci a zejména vás data vám můžou takovou komunikaci umožnit a to bude miliardový biznis do budoucna. A když už se začíná s programováním v mateřské školce, tak eh, já jsem byl v Silicon Valley minulý, eh, minulý rok s, eh, s tou a tam nám řekli v Google, že 1% zisku dávají na sociální aktivity, například k řešení uprchlické krize a rozdali půl milionu iPhoneů, dali tam, zavedli Wi-Fi a museli vytvořit nový jazyk, protože pro analfabety ani arabsky a ani eh, nic jiného eh, nebylo k dispozici. Udělali piktogramy a, a emotikony a, a vytvořili eh, nový základ pro a, jazyk. Když si uvědomíte, že dnes se všechno prodává a eh, v, přes internet a my tady v parlamentu mluvíme o geoblockingu, tak je jasné, že jazyk eh, představuje vždycky eh, určitou hm, národní bariéru a pro hospodářství, pro politiku, sport, kulturu jsou jazykové kompetence jedním z nejdůležitějších faktorů k dosažení úspor z rozsahu a kvality. Proto já hovořím o devátém Eh, výzkumném programu Evropy, eh, v Evropské unie a o kterém se teď eh, začíná jednat. A je třeba tam opravdu toto vzít vážně. A zohlednit tam tu rozmanitost v Evropě. To nám umožní konkurenční náskok tady v Evropě. Když tady máme simultánně v parlamentu 24 jazyků, které je schopen Google stoprocentně zpracovávat v překladech, tak, tak se ukazuje o klasické průmyslové odvětví, to ty překlady a ta umělá inteligence. Jasně, že potřebujeme algoritmy na to, abychom pochopili e, celý svět a e, cesta do virtuálního světa je e, už jenom krátká. Děkuji. Eh, kolega Saudargas který je autorem myšlenky té dnešní prezentace. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za skutečně velice kvalitní studii, kterou připravili zkušení vědci a děkuji také STOA za podporu této myšlenky. Já nebudu mluvit o studii samotné, protože studii si musíme ještě prostudovat a jsou tam určitě obsaženy velice zajímavé myšlenky, ale dovolte několik připomínek. Za prvé, co Evropa má? Evropa má multikulturní, eh, vícejazykové prostředí a politiky, které jsou zakotveny ve smlouvách. Evropa má vynikající potenciál výzkumu a vývoje, ale co Evropa nemá, nemá politiku více jazyčnosti a multikulturalismu pro informační věk. Nemáme digitální prostor pro jazyky. A Evropa jak už tady zaznělo, eh, má problém v tom, že často vývoj těch jazykových technologií jde mimo Evropu. Evropa dělá hodně, ale ještě to nestačí. Skutečně velice potřebujeme tuto studii. Ta studie už nastínila určité možné směřování politik. Musíme tedy eh, udělat pokrok a zaměřit se na evropskou eh, politiku eh, mnohojazyčnosti v digitálním věku. A konečně bych ještě chtěl říci jako příklad, byl tedy zmíněn Google na obrázcích. Google nedávno udělal pokrok s těmi nástroji pro učení, pro používání jazykových technologií. A v Evropě se udělal velký kus práce. Google získal vlastně eh, firmu, která sídlí v Londýně. V Evropě máme miliardu projektů, které vlastně působí na platformě proč ale se to dělá mimo Evropu a nevyužije se tento miliard, tato miliarda projektů? Já nejsem proti projektu Human Brain, ale rozhodně jsem pro, ale musíme musíme uspořit peníze a musíme koncentrovat své úsilí. A to je jenom jeden příklad. A proč Tedy tento projekt lidských jazyků eh, vlastně se dále nerozvíjí. My se o to budeme snažit. Je ten projekt Human Brain, lidský mozek, potřebujeme obdobný projekt lidský jazyk. Možná by eh, parlament mohl iniciovat nějaké usnesení v tomto smyslu. Děkuji, pan Toženovský. Opakovat slova, se kterými velmi souhlasím svých kolegů protože jako člen eh, panelu STOA jsem přesvědčen, že hlavní význam té studie je skutečně upozornit na význam, který eh, jednak studie jazyku jako taková a, a snaha eh, matematických modelů, algoritmů na, na tlumočení, jak ji posunout dál, protože pro Evropu je to výzva se svou obrovskou jazykovou pestrostí, která patří k historickému dědictví Evropy jako takovému. Je to spojeno s mnoha literárními uměleckými díly a e, pro Evropu je to velmi důležité. Pro Ameriku možná méně, protože ta bariéra jazyková, ta pestrost není tak veliká, jako je to v případě Evropy a, a určitě v Evropě si nikdo netroufá říct, který jazyk je důležitější a méně důležitý, protože je to základ evropské, evropského soužití po dlouhá tisíciletí nebo dlouhé staletí. E, já si myslím, a to teď se dívám na to ze svého oboru matematického, e, překlad e, matematický byl vždy jednou z nejsložitějších metod, které posouvaly nejen tu znalost jazyka, ale posouvaly i samotné metody k do dalších věcí a proto já velmi souhlasím s kolegy, že bychom neměli opomíjet tento aspekt v rámci Evropy trochu to bereme jako samozřejmost, protože tady se hovoří mnoha jazyky a nikoho to nepřekvapí, ale e, právě je zajímavé, že Amerika v tomto dělá větší kroky než samotná Evropa, která ten základ má sama o sobě. Proto já velmi vítám tuto studii a myslím si, že bychom se měli zaměřit a i úkolem toho je upozorňovat na, na směry vědy, kam by se měla ubírat a co je důležité. V tomto případě řešení jazykových překladů, eh, výpočetní technikou nebo jakoukoliv technikou, protože se budeme posouvat kdo ví kam v těchto eh, simulacích, protože to dos, dosahuje až do studie lidského mozku a všeho. Takže myslím si, že tuto záležitost bychom v žádném případě neměli opomíjet, protože patří k těm jedním z nejdůležitějších Eh, ve kterých se ve vědě můžeme pohybovat a která to posouvá v mnoha oborech ještě dál, než možná nám ani dochází. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bardzo za vypověď. Já mnohokrát děkuji. A teď paní Niber. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, za skvělou prezentaci. A, a nejdříve poděkuji Paulu Rivigovi a Stoje eh, za to, že zadali vůbec tuhle eh, studii. Iniciátorem byl tady eh, kolega Saudergas, takže děkuji tomuto kolegovi, který už dlouhá léta a to téma mnoho jazyčnosti zvedá v Evropě a je dobré, že se z něj snaží to udělat naši prioritu. Mnohokrát děkuji. Za prvé, jazyk je pro mě součást kultury. Bez eh, jazyka žádná kultura. Evropa žije z kulturní rozmanitosti a to, co zde bylo eh, představeno, pro mě je velice důležité, aby ta jazyková eh, rozmanitost v Evropě byla zachována. Takže ještě jednou děkuji za tu iniciativu a myslím si, že tady nesmíme zůstat stát ve druhém kroce, kroku, musíme si rozmyslet, co, kam, kam dál. Vytvářet větší povědomí. A o, o různých možnostech. A potom to, co jste říkali vy, jak můžeme použít techniku, aby abychom eh, ještě podporovali tu jazykovou rozmanitost v Evropě. O to vlastně možná kolegům šlo. Neříkat, proč je všechno tak špatné, že eh, angličtina má obrovskou roli na internetu, ale jak se k tomu pozitivně postavit, abychom eh, opravdu to, co eh, tady v Evropě máme za jazykovou rozmanitost díky eh, novým médiím a technologickým, technologickému vývoji, mohli dále využívat. A toto téma studovali na to a i nadále prostřednictvím nějaké další studie možná tak abychom opravdu tu eh, evropskou rozmanitost v Evropě, eh, tedy tu jazykovou rozmanitost zachovali. 23. Eh, června minulého roku se rozhodla Británie vystoupit z Unie, takže když přijde k Brexitu, tak si musíme také, se musíme také zamyslet nad jazykovým režimem, jestli tady nebudou nějaké změny. Jestli některé jazyky nebudou tady více ceněny, například v evropských institucích ale eh, nejdříve eh, tedy takto. Děkuji vám. A teď pan Jaromil Kolíček. Děkuji. Já využiji toho, že máme tlumočení, takže budu mluvit opět česky. Eh, zajímavé je, nevím do jaké míry STOA se tím zabývá, jak máme ty rodiny jazyků v rámci Evropy. Eh, že určité jazyky, určité ty rodiny používají stejných prostředků k vyjádření, stejnou konstrukci věd. A při všech strojových překladech je možné tlumočit novinové články, je možné tlumočit větší část zpráv, ale v momentě, kdy se dostaneme do odborného textu, tak je tam problém, protože eh, odborné texty v nejrůznějších oborech obsahují specifická slova, specifická zvláštní slova. Ať už je to žáruzdorné materiály, ocel, sklo, to jsou obory, v kterých jsem se pohyboval a o kterých něco vím, protože jsem sám korigoval úřední překlady norem s kulatým razítkem, to znamená od oficiálních překladatelů, aby byly technicky správné, a to je největší asi problém, pokud jdeme do technických textů, abychom zajistili nejen jazykovou správnost, německá konstrukce věty je úplně jiná než česká nebo polská, nebo třeba španělská, ale abychom zajistili také věcnou správnost a technickou správnost. A to si myslím, že ještě bude chviličku trvat, než se podaří i při těch nejdokonalejších překladacích programech. Děkuju. E, dziękuję koledze za wypowiedź. Já se zorientowałem, že jak mówię... Děkuji vám. Mm, já vím, že když tady hovoříme o mnohojazyczności, e, multilingualismu, tak e, by každý měl používat své mateřštiny, takže já se budu teď snažit to tady dodržet. Takže máme tady také představitele Evropské komise. Je to pan Marko Marcela, z DG Connect, eh, ale eh, poprosil bych vás eh, o komentář, který nebude delší než jedna minuta. Protože páni ministři už čekají venku, ale chci zdůraznit, že vás tady známe. Evropská komise na naší straně, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, my skutečně vítáme tuto zprávu, sledujeme vývoj na STOA, která tady pracuje na této zprávě a samozřejmě eh, uznáváme, že je třeba se soustředit na úlohu technologií v odstraňování jazykových bariér. Eh, určitě se také musíme zamyslet nad sociálními a ekonomickými dopady eh, jazykových bariér a také je zajímavé poznamenat, eh, že i když třeba ty technologické termíny jsou eh, různé, to je třeba zpracovat mm, v různých jazykových databázích a podobně. Evropská komise se snaží také spolupracovat na výzkumu a inovacích v této oblasti, zejména pokud jde o strojový překlad, různé neurální systémy, výuky a podobně, takže určitě si zprávu eh, prostudujeme a navážeme na to. Za vypověď. Děkuji. Taky jste mohl uh, mluvit svým mateřským jazykem, ale uh, samozřejmě Můžete mluvit jakýmkoliv jazykem, který ovládáte. Teď kolega Langen je dalším řečníkem. Já bych tu studii výslovně podpořil, protože eh, teď už jsem 23 let poslancem v Evropském parlamentu a zažil jsem, jak eh, za hranici eh, vlastní instituce, jak, jak nás zatlačila zatlačil robotický jazyk. Naše vyjednávání je často dominováno angličtinou. Všechno o čem jednáme, eh, určuje ten technický jazyk. I my jako rozpočtový spoluzákonodárce se musíme postarat o to, abychom to změnili. Eh, eh, jednotná rozmanitost, to znamená také rozdíly ve všech možných jazycích. Když já jdu do Washingtonu, v různém, tedy do nějakého muzea, tak je tam každý předmět popsaný v angličtině, ve španělštině, ve francouzštině a v němčině tady nemáme víc než eh, něco v angličtině a jsem tam něco ve francouzštině, ale španělsky, italsky, eh, polsky, německy, no tak to úplně zapadne. Takže proto je tato eh, studie velmi důležitá a musíme si také vnitřně přehodnotit něco takového, zejména když Británie odejde, tak pořád tady budeme mít členský stát ještě s angličtinou, ale angličtina už daleko nebude tím největším jazykem. Děkuji, Werner, za příspěvek. Je zřejmé, že máš pravdu. Někdy eh, eh, házíme za hlavu materštinu, ale nějak se musíme taky domluvit na chodbě. A tam eh, nemáme tlumočníky za sebou. Takže musíme eh, jednat nějakým společným eh, jazykem, ale tady je to eh, docela jasné. Takže teď bych vás ještě poprosil, abyste to krátce schrnul, protože máme za tolik času a ministři už čekají. Děkuji. Well, thank you very much. Um, I think we have... Děkuji mnohokrát. Myslím, že jsme si vyslechli zajímavou diskusi o našich jazycích, o tom, jak bychom měli být schopni je používat, když spolu hovoříme. A to je hlavní věc v Evropě. V Evropě máme mnoho jazyků a musíme podporovat to, aby každý mohl hovořit svým vlastním jazykem, aby každý měl právo mluvit svým mateřským jazykem, třeba když používá veřejné služby v Evropě. Samozřejmě dosud to na politické agendě nebylo tolik eh, zmíněno, protože je těžké to řešit a proto se angličtina stala skutečným pracovním jazykem, ale teď díky vývoji technologií máme tu možnost. A pro Evropu je to tak důležité, že by měla vlastně se na to hodně soustředit jako na klíčovou technologii. Takže mnohokrát děkuji a budeme se těšit na eh, případné pokračování. Eh, a zprávu e, další e, o vaší činnosti. Koležánky, drozy. Milí kolegové, e, teď přejdeme do, k dalšímu bodu, a sice k bodu číslo 12. I'm sorry, five minutes later. it's okay. Five minutes later. But we can manage problems.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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Vážení přátelé, dámy a pánové, budeme pokračovat s bodem o předsednictví Rady Evropské unie priority v oblasti telekomunikační politiky a jednotného digitálního trhu. Pan Emmanuel Malia je malcký ministr pro hospodářskou soutěž, digitální a námořní hospodářství a hospodářství služeb. A pak také tady budeme mít priority v oblasti výzkumu, inovací a vesmíru. To bude prezentovat pan Chris Adjuis, omlouvám se za špatnou výslovnost, pan Chris Adjuis, který je maltský parlamentní tajemník pro výzkum, inovace, mládež a sport. Tato diskuse je pro nás důležitá, Chtěli bychom diskutovat také o ENISA, digitálním jednotném trhu, o e, digitálním a námořním hospodářství, o konkurenceschopnosti, o GRC, EIT, ITER a pokud se tedy budete tímto zabývat, protože malcké předsednictví samozřejmě ví, že to jsou důležitá témata. A pak je tady další otázka, iniciativa Prima. My jsme e, o ní hovořili před e, dvěma nebo třemi hodinami. Nový telekomunikační kodex, celá problematika roamingu v oblasti digitální politiky, to je také důležité téma. A chci připomenout vám, kolegům e, poslancům, že také budete moci klást otázky a eh, dozvíme se určitě něco i v prezentaci. Takže mm, poprosím, eh, eh, nebo řekl bych ministrům, velice vřele vás vítám v Evropském parlamentu. Děkuji, že jste přišli na náš výbor. Náš komisař, eh, náš výbor pardon, odpovídá za všechny tyto otázky, telekomunikační politiku, digitální jednotný trh a možná bych eh, měl eh, tedy požádat pana ministra Maliu, aby začal a přednesl tedy svůj projev. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve budu hovořit o obecném programu předsednictví eh, v malčtině a potom v angličtině budu prezentovat naše priority. Evropa byla vždy symbolem míru, rozvoje, naděje a Tyto přívlastky byly vlastně výsledkem práce průkopníků evropského projektu v době, kdy mnozí byli skeptičtí ohledně toho, jak můžeme být úspěšní eh, v této vzájemné spolupráci. Eh, při 60. Přílež- eh, výročí evropského projektu je nyní na Maltě, tom nejmenším státu, předsedat Evropské radě. A je to okamžik, kdy společně musíme zhodnotit minulých 60 let, musíme ochraňovat to, čeho jsme již dosáhli a musíme informovat o eh, užitečnosti tohoto projektu naše občany, protože často na ty užitečné stránky, na ty přínosy zapomínáme. Také je to příležitost podívat se dopředu. Evropa potřebuje nějaké eh, nové eh, východisko a e, poslední vývoj v Evropě ukázal, že je třeba, aby EU byla mnohem blíže svým občanům a aby s nimi hovořila efektivněji. Takže je třeba poskytovat lepší příležitosti pro evropské občany, tak aby tito měli možnost skutečně naplnit svá přání, své cíle. V posledním roce došlo k politickým událostem, které nás všechny poznamenaly. A ta potřeba reformy snad nebyla nikdy naléhavější. A vždycky jsme věděli, že musíme být stále blíže našim občanům. Loňské události otřásly samotnými základy evropského projektu, jak jej známe. Malta je odhodlána přispět eh, svým dílem k evropskému projektu a doufáme, že během našeho předsednictví díky naší práci na radě a díky spolupráci s evropskými poslanci může Evropská unie se posílit. Samozřejmě víme, že šest měsíců je velice krátká doba, nicméně jsme stěžádostiví, chtěli bychom podpořit některé projekty, chceme také zlepšit důvěryhodnost některých projektů. Zároveň jsme realisté, víme, jaká jsou, eh, co nás limituje, ale také víme, v čem eh, je naše síla. A eh, proto naše delegace na radě bude tedy partnerem, který nebude mít žádnou skrytou agendu. Budeme jednat velice otevřeně i ve vztahu k Evropskému parlamentu. Chceme skutečně otevřeně spolupracovat. Náš premiér, e, vicepremiér, ministr financí i e, předseda opozice, všichni v minulosti byli europoslanci. A to znamená, že dobře e, chápeme význam Evropského parlamentu, protože vy jste přímými zástupci evropských občanů a rozhodujete v jejich zájmu jsme hrdi na to, že předsedáme Evropské radě právě v tomto okamžiku. Chceme skutečně vnést takový svěží eh, vzduch do této práce, tak abychom se přiblížili občanům, jakožto spotřebitelům, jako lidem, kteří vytvářejí eh, blahobyt a podobně. Takže my jsme eh, určili šest priorit migrace, bezpečnost, jednotný trh, politika sousedství, sociální inkluze a námořní odvětví. Věříme, že naše národy eh, pocitují obavy v těchto oblastech a je třeba je řešit. Když dovolíte, pane Busku, soustředím se na pracovní program v odvětvích, které se týkají tohoto výboru. Nebudu tedy hovořit o všech prioritách malackého předsednictví. Vážený pane předsedo, místo předsedové, vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěl bych vám všem poděkovat za vřelé přijetí, které jste nám přichystali. Skutečně je pro mě velkou ctí vystupovat na výboru ITRE, kde tedy Máme prezentovat digitální priority maltského předsednictví na nadcházejících šest měsíců. Od svého jmenování do funkce ministra pro digitální hospodářství jsem se snažil setkávat s co možná největším počtem europoslanců. Tato setkání umožnila mě i mému týmu pochopit priority a obavy Evropského parlamentu v oblasti digitální. A vždycky jsem věřil, že otevřená a upřímná komunikace s naším spoluzákonodárcem je zcela nezbytná pro úspěch našeho předsednictví. A mohu vás ujistit, že z mé strany rozhodně chceme eh, mít takovéto otevřené komunikační kanály po celou dobu trvání předsednictví. My jsme ostrovní národ, nemáme žádnou fyzickou vazbu na eh, evropskou pevninu a jsme proto citliví na eh, užitečnost možností připojení a digitalizace digitální věk nás přesunul do doby, která je plná nových příležitostí, eh, které byly ještě před několika lety zcela nepředstavitelné a mohou tedy přispět k růstu a tvorbě pracovních míst. Je proto zcela zásadní, abychom se snažili nejen dokončit digitální jednotný trh, ale abychom se také snažili zajistit, že vše bude přiměřené svému účelu a že to budou řešení nadčasová na několik let dopředu. V tomto kontextu eh, a ve spolupráci eh, s triem předsednictví a s Evropským parlamentem jakožto spoluzákonodárcem chce Malta mít realistickou a ambiciozní agendu během svého předsednictví. Malcké předsednictví nadále bude eh, navazovat na hodnotnou práci nizozemských a slovenských partnerů a také chceme zajistit, že i to příští trio bude mít základy pro další práci. Eh, zavádění technologií 5G eh, je věc, na kterou musíme být připraveni. Je to příležitost pro Evropu, aby stanula v čele technologického věku. Digitalizovaná a propojená Evropa potom otevře velké příležitosti všem. Malcké předsednictví proto se bude snažit spolupracovat jak s radou, tak s komisí, tak s Evropským parlamentem, abychom zajistili, maximalizaci přínosů pro naše evropské občany a podniky. Věřím, že jednání o otázce 790 MHz by měla být právě typem spolupráce, o kterou se snažíme na radě a v parlamentu. Práce na Evropském kodexu elektronických komunikací bude jádrem činnosti malckého předsednictví. Práce na kodexu je bez pochyby velice důležitá a malcké předsednictví je přesvědčeno, že aktualizovaný rámec pro elektronické komunikace který bude schopen se vyrovnat s příštími výzvami a s novým vývojem v digitálním světě, je skutečně velice zásadní. Malta se domnívá, že vytvoření nového rámce na základě zlepšeného připojení a jasných pravidel eh, bude velice podstatná a proto jsme začali pracovat na kodexu, zvláště na té části, která se týká služeb a chceme tedy se snažit s touto problematikou postoupit co možná nejvíce. Momentálně úzce spolupracujeme jak s budoucím estonským předsednictvím, tak se spravodajem na tomto tématu tak, aby se tato problematika skutečně rychle eh, rozvíjela ku předu. Chceme zkoumat pokrok eh, i v červnu 2017 na zasedání ministrů telekomunikací. Malcké předsednictví také chce dokončit revizi eh, textu o roamingu. Víte, že, se, že pokračují stabilním tempem jednání mezi radou a parlamentem a já jsem přesvědčen, že tato jednání budou dokončena včas, tak abychom měli do 15. června tohoto roku jasně daný nový režim jednání mezi oběma stranami byla náročná. Nicméně jsem eh, přesvědčen, že obě strany mají stejné ambice v této oblasti. A domníváme se, že vytvoření Evropy, eh, vlastně kde už nebudou roamingové poplatky, bude prospěšné pro občany a podniky a těšíme se na dokončení jednání na toto téma v nadcházejících týdnech. Malské předsednictví také chce připravit eh, ukončení nařízení o podpoře eh, připojení na internet v místních komunitách a veřejném prostoru. Evropský parlament v dubnu tohoto roku je připraven tedy pracovat eh, v rámci svého procesu a my jsme připraveni zahájit i trialog s cílem dokončit tuto problematiku. Malacké předsednictví také se shoduje s dvouletým výročím strategie digitálního jednotného trhu. Během našeho předsednictví chceme provést takovou inventuru stávajících legislativních textů, eh, které se týkají této strategie Malta by chtěla, aby toto předsednictví bylo úspěšné pro celou Evropu. Pokud my kolektivně zvládneme plně využít digitální jednotný trh, tak eh, to přinese hmatatelné výhody pro naše hospodářství, naše podniky a naše rodiny. Tím, že se odstraní překážky obchodu a zlepší se Eh, ochrana a přístup ke službám pro spotřebitele. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jakožto předsednictví chceme pracovat efektivně a účinně, tak, abychom dosáhli našeho společného cíle eh, vlastně udělat z Evropy světového lídra. Chceme, aby digitální odvětví stálo na čele konkurenceschopnosti, inovace a bezpečnosti v zájmu našich občanů a podniků. Nicméně nemůžeme to dělat sami. A abychom skutečně dosáhli svých cílů, budeme potřebovat podporu a spolupráci Evropského parlamentu. Jsme velice vděční za takovou spolupráci a jsme rozhodně přesvědčeni, že dnes společně můžeme našim občanům a podnikům nabídnout lepší Evropu. Děkuji. Minister. Děkuji mnohokrát. Next speech, research, innovation. Další eh, vystoupení. Pan ministr Chris Adjus, maltský ministr eh, pro školství, mládež a tělovýchovu. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dobré odpoledne, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je pro mne velkou ctí a potěšením, že zde mohu vystoupit a představit vám eh, pracovní program malckého předsednictví v oblasti výzkumu, inovací a vesmíru. Uvědomujeme si, důležitý vztah mezi radou a parlamentem, jakožto spoluzákonodárci, a jsme tedy zavázáni eh, ke spolupráci. Proto si vážíme příležitosti k dnešní výměně názorů. Jak víte, ujali jsme se rotačního předsednictví eh, Evropské unie a při, naše předsednictví nyní přichází v důležité momentu, kdy se řada věcí rychle vyvíjí a proto je důležité, abychom byli schopni odpovědět na výzvy, které Unie přináší. V oblasti výzkumu, inovací a vesmíru budeme moci nabídnout spolehlivý příspěvek eh, a vést vývoj Evropské unie ku předu. To bude zásadní z hlediska našich globálních priorit co do sousedství Evropy a rozvoje námořního sektoru. Konkrétně v oblasti oblasti výzkumu a inovací se budeme zaměřovat na dvě priority. Jednak na partnerství pro výzkum a inovace ve Středomoří, takzvaná PRIMA, a vylepšení eh, systému eh, pro eh, zpravodajství. Budeme se zaměřovat na sektory námořní a potravinářský a budeme koordinovat také své eh, investiční snahy ve středomorském regionu na základě článku 185. A poprvé budeme takto moci podpořit partnerství mezi EU a e, zeměmi ve Středomoří, které členy EU nejsou. Toto přichází ve chvíli, kdy je takové partnerství nezbytným předpokladem trvalého růstu a také růstu a rozvoje jeho sousedů. Prima může být vnímána jako e, vyjádření otevřenosti vůči světové agendě a je příkladem slibného propojení vědy s praxí. Právě zde vidíme důležitou úlohu vědy pro podporu mezinárodních vztahů tím, že dokážeme řešit společenské výzvy, které ze své definice mají přeshraniční povahu. Ehm, zahájení Eurostředomorského partnerství na základě článku 185 Eh, ukazuje i na to, že v některých oblastech budeme muset pracovat velmi pilně, abychom nalezli společnou řeč. Naší ambicí je, abychom spolu s vaší pomocí eh, dokázali eh, umožnit vytvoření a rozjetí programu Prima. Mm, velice se těšíme na spolupráci s výborem ITRE, také na vedení diskusí. A to bude záležet na dobré vůli všech partnerů a budeme takto schopni dosáhnout svého cíle do konce tohoto předsednictví. Rád bych nyní vyjádřil uh, Eh, velkou vděčnost zpravodajce k tématu Prima, paní Sakorafie, za to, že se ujala odpovědnosti připravit stanovisko k tomuto tématu. Rozumíme tomu tak, že první výměna názorů k návrhu zprávy proběhla dnes dopoledne. V rámci úsilí předsednictví posunout eh, agendu v posilování středomorské spolupráce ve výzkumu a inovacích dál, proběhne na Maltě 4. května konference. Konference se bude zaměřovat na oživení spolupráce v regionu eh, pomocí dedikovaných programů a využívání výzkumu eh, k pochopení hlavních příčin migrace. Výsledkem by měla být eh, velecká deklarace, která by měla posílit spolupráci v oblasti výzkumu a inovací ve Středomoří. Další prioritou je příprava zpráv a monitorování Eh, krajiny inovací a výzkumu. Chceme identifikovat oblasti, kde administrativní zátěž v souvislosti s evropskou politikou je příliš velká. Eh, uvažujeme o zjednodušení eh, povinností podávat zprávy a přejeme si, aby také političtí činitelé vycházeli z konkrétních důkazů. A povinnost podávat zprávy bývá často velkou administrativní zátěží, odsouvá kapacity jinam, než je implementace politik. Domníváme se, že zjednodušení zpravodajských a politických povinností bude dobrou cestou, jak zjednodušit postupy a zefektivnit práci EU. Budeme se věnovat několika aspektů, konkrétně například kvalitě a frekvenci podávání zpráv. To vše bude základem pro to, aby mohli ministři pro výzkum EU přijmout závěry rady zaměřené na požadavky monitorování a podávání zpráv do 30. května. Předsednictví je také zavázáno pokračovat v práci tria předsednictví. To bude znamenat pokračování politických diskusí, eh, k řadě eh, aktuálních eh, témat, která ovlivňují výzkumnou politiku EU. K těmto tématům bude mimo jiné patřit překlenutí inovačních mezer, zvláště na základě iniciativy, která vznikla v rámci eh, konference, která proběhla na toto téma za slovenského předsednictví. Eh, zeměpisná rovnováha a participace v programu 2020 a následnických programů zůstává prioritou našeho předsednictví, stejně jako je jistě prioritou pro poslance parlamentu. V této souvislosti eh, bude Malc Švédské předsednictví provázet také vydání jedné z prvních hodnotících studií k horizontu 2020. Předsednictví si je vědomo namáhavé práce, kterou eh, tento výbor podniká a eh, také se v této souvislosti odkazuje na návrh komise k devátému pracovnímu programu. Eh, těšíme se tedy na hodnocení implementace programu Horizon 2020. Ve světle eh, průběžného zhodnocení a příprav devátého rámcového programu budeme samozřejmě eh, také připravovat další eh, programy v rámci připravovaných aktivit komise. Jak dobře víte, diskuse by měly ještě během tohoto roku uzrát. Spolupracujeme také s nadcházejícím předsednictví, abychom e, připravili dobrý základ pro úspěšný výsledek v těchto složkách. Velkého pokroku bylo dosaženo v hledání adekvátního kontextu v politických diskusích, které budou probíhat během našeho předsednictví. Velice se těšíme na to, že budeme moci kolegy přivítat v této oblasti. Eh, jistě rádi uslyšíte, že například doporučení eh, k vytvoření eh, vlekové iniciativy ke kvantovým technologiím se budou projednávat na semináři 17. února na Maltě. Těšíme se na další diskuse o rozšíření eh, agendy pro partnery, kteří jsou mimo EU. Odehraje se k tomu tematická akce Blumet eh, výzkum a inovace pro trvale udržitelný růst, což proběhne 18. Eh, a 19. dubna na Maltě. Budeme se věnovat úloze, kterou může sehrát námořní výzkum k posílení tohoto sektoru. Budeme také pořádat dvě velké konference věnované Marie Curie Sklodovské. A tyto akce proběhnou 11. a 12. května a 21. až 23. června. Nyní k vesmírné politice. Hlavní zaměření našich politik bude eh, na Eh, strategii a politiku pro výzkum vesmíru pro Evropu, tak jak vyšla loni v říjnu a na uzavření konzultačního procesu. V rám, tak jak se rozrůstá globální životní prostředí, ukazuje se, že právě vesmír má strategický význam pro Evropu a eh, Evropa musí kolektivně a nezávisle přistupovat ke svým záměrům ve vesmíru. Vesmírné aktivity a aplikace mají zásadní význam také pro rozvoj našich společností a také pro no, denní život našich občanů. Proto má zásadní význam také, abychom zlepšili rámcové podmínky pro výzkum vesmíru a pro vesmírnou politiku a abychom si stanovili jasné cíle pro naši práci. Chceme posílit konkurenceschopnost a přispět k vyváženému vytváření kapacit v Evropě. Žádný jediný členský stát, ať už jakkoliv velký, to nedokáže sám. A proto integrovaná komplexní vesmírná strategie pro Evropu pomůže maximalizovat přínos pro jednotlivé občany. Vítám skutečnost, že strategie zvažuje také stanoviska členských států s tím, že usnesení také zlepší využití těchto technologií na trhu. A jsem přesvědčen, že toto je velice důležité pro blaho našich občanů. V tomto kontextu připravujeme eh, dohodu k reakci Rady na tuto strategii, která vznikne formou závěru Rady v rámci zasedání Rady pro konkurenceschopnost 3. května. V rámci tohoto zasedání plánujeme také diskusi k implementaci této strategie. To bude probíhat paralelně s prací v tomto výboru aby bylo možné připravit také reakci parlamentu k této strategii. Tu budeme pozorně sledovat. Také jsme připraveni eh, se zapojit do dalších vesmírných iniciativ včetně usnadnění využití vesmírných služeb a dat na trhu, bude samozřejmě záležet na harmonogramu prací komise. Pokud jde o vesmírné akce, události ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou, budeme pořádat konferenci zaměřenou na posílení Středomoří. To se odehraje 27. až 28. června na Maltě. Konference se bude zaměřovat na to, jak vesmírné technologie a aplikace mohou pomoci řešit řadu problémů v regionu a zajistit trvalou stabilitu a bezpečnost Evropy. Vesmírné prvky se objeví také v dalších sektorálních akcích, které budou během našeho předsednictví probíhat, jako například zasedání Mlumet, eh, Blumet, o kterém jsem se zmiňoval. Náš pracovní program eh, je také inspirován vaší prací v parlamentu. Těšíme se na vaši spolupráci a pomoc eh, během našeho předsednictví, které je plně věnováno službě občanů. Děkuji, děkuji pane ministře. My obvykle jezdíme na Maltu na eh, dovolenou, teď jsme zváni na pilnou práci, na konferencích a jednáních a na to jsme také plně připraveni. Děkuji kolegům z Malty a samozřejmě eh, i eh, členové našeho výboru se mohou přihlásit do diskuse. Nyní za EPP Pilar Castillo Vera, děkuji vám, děkuji malackému předsednictví, děkuji oběma ministrům, kteří dnes přišli. Já budu hovořit především eh, k ministru Maliovi, který odpovídá za telekomunikační politiku a digitální jednotný trh. Měli jsme příležitost eh, už eh, se setkat v minulosti, protože jsem zpravodajkou pro Evropský kodex elektronických komunikací a já vím, že malcké předsednictví je velice vstřícné, jak už tady zaznělo, v tom smyslu, že by se měly učinit významné kroky k uzavření vlastně problematik, které se týkají tohoto odvětví. Je třeba zdůraznit naléhavost otázky, to si asi uvědomují všechny evropské instituce, že je třeba dospět k dohodě o regulaci eh, velkoobchodního trhu v oblasti roamingu, protože 17. června promiňte, polovina června 2017 je datum, kdy má vstoupit v platnost e, zrušení roamingových poplatků. To datum se blíží a všichni jsme se k tomu zavázali. A já jsem tedy si jistá, že té dohody se brzy dosáhne. Dále, kromě toho kodexu, e, o kterém budu především hovořit, jsou tady i další legislativní texty v rámci revize eh, regulace eh, elektronických komunikací. Je to například nařízení o Wi-Fi, o tom už hovořilo předsednictví, kde také se budeme snažit dospět k dohodě za malckého předsednictví a také nesmíme zapomínat na BEREK, což je eh, orgán evropských regulačních úřadů, který je také součástí té revize. Já už bych jenom chtěla říci, že Souhlasím, že je třeba učinit eh, pokrok eh, přesvědčivý. Samozřejmě, jak to bude možné, nemůžeme očekávat, eh, že za malckého předsednictví dospějeme k politické dohodě ve všech oblastech, například u těch elektronických komunikací, ale určitě můžeme učinit nějaký pokrok. Parlament si je vědom toho, že tento pokrok zapotřebí. Je třeba postupovat eh, rychleji právě vzhledem k digitální transformaci. Máme agendu, kterou bychom chtěli naplnit a pokud všechno půjde dobře, chtěli bychom začít jednat s radou poměrně brzy. Takže já osobně jsem přesvědčena, že jak rada, tak parlament, tak komise ehm, mají vůli, eh, mají snahu a odhodlání k tomu, abychom dospěli k dohodě, jakmile to bude možné, dohodě, která bude kvalitní a že tedy s tím nestratíme příliš mnoho času, protože ta otázka je naléhavá. On behalf of SND, Madame Dali. Děkuji mnohokrát za SD, paní Deli. Děkuji mnohokrát, děkuji také vystupujícím ministrům. Já mám dvě otázky. k panu ministru Maliovi bych ráda navázala na jeho projev a zajímalo by mě, Jaká opatření jste do kodexu zavedli? E, měl, cílem by mělo být maximalizovat flexibilitu v šíření a efektivitu v poskytování služeb, ale také v rámci e, poskytovatelů sítí. A k návrhům, které se tam objevily, patřila i harmonizace cen za spektrum e, po celé Evropské unii. Ale když vidíme ceny, za něž se e, přiděluje spektrum, vidíme zde určité rozdíly e, stát od státu, tak si kladu otázku, e, jaké jsou plány maltského předsednictví k tomuto návrhu komise. A nyní k ministrovi Sedrusovi. Chci se Eh, zeptat, jak přistupujete k tomu, že Malta má poměrně nízké kapacity z hlediska průzkumu vesmíru, ale zdá se, že bude mít eh, vedoucí úlohu během svého předsednictví. Jaké akce a kroky očekáváte k tomu, aby občané mohli nejlépe využívat vesmírných technologií pro blaho celé společnosti. Děkuji, pan Tošenovský, EKR. Předsedo, já také se připojuji ke svým kolegům, že jsem velmi rád, že eh, máme příležitost se setkat eh, s, eh, hned na začátku předsednictví s, s pány ministry. Myslím si, že vaše předsednictví bude trochu i výjimečné, protože ve stejnou dobu vlastně parlament obdržel od komise mnoho legislativních úprav, čili ta komunikace eh, vaše s parlamentem bude o to větší než možná s některými předcházejícími eh, předsednictvími a tedy s tímto výborem. Troufám si říct, když se podívám, že se jedná o telekomunikační balíček, o řešení nebo dořešení roamingu, eh, frekvencí. Skoro to vypadá na digitální předsednictví, které máte velmi těžký úkol před sebou během tohoto půl roku. Eh, já jsem přesvědčen, že roaming se podaří vyřešit i díky přístupu vašich, vašich lidí právě díky tomu, že zůstává víceméně otevřen poslední bod a to je, eh, jak stanovit limitní cenu za eh, datový přenos a věřím, že i díky vašim zkušenostem se podaří najít eh, společné stanovisko s radou. Všichni si uvědomujeme, že to není nic jednoduchého a budeme se snažit určitě maximálně pomoci. Pokud se jedná o space, já bych velmi rád upozornil na to, že nám právě v tomto roce bude vstupovat eh, do života systém Galileo, půjde, vlastně se bude rozjíždět celý tento projekt a bude i na vašem předsednictví jak, jak to prodat, jak lidem říct, je tady projekt, který stál ohromné prostředky, ale přináší něco nového do života a na tom se spoluprácí všech zemí podařilo dosáhnout tohoto výsledku. Chtěl bych vám hlavně popřát, aby všechny tyto velmi složité úkoly se vám podařilo během toho půl roku eh, dostat, protože si uvědomujeme, jak složitá agenda to je. Ještě jednou děkuji, že jste přišli Thank do výboru. Thank you very much. On behalf of ALDE. Děkuji za ALDE, paní Meissner. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Já děkuji uh, srdečně eh, za liberály uh, eh, malckým ministrům uh, za prezentace. Jedná se o obrovské téma uh, na digitálním vnitřním trhu. Uh, ano, výzkum se tady také musí podpořit. Malta je malá země a 6 měsíců je málo, aby se to všechno zvládlo, ale já mm, jsem tady postrádala jedno téma, které bych čekala u vás, pane ministře Malío. Vy jste také odpovědný eh, za eh, moře a mě by zajímalo, eh, jestli máte nějaké priority v této oblasti, v námořní oblasti tedy na tom já pracuji u řady výborů. A potom se zeptám na pana Aňose. Vy jste hovořil o výzkumu, inovacích a vesmírném výzkumu a také. To je velmi důležité pro Evropu, ale já pracuji eh, s vaším malským komisařem Karminu eh, Velou, který dělá eh, zprávu oceánu, modrý růst a spousta peněz z horizontu 2020 má jít právě do tohoto oceánského výzkumu. Zatím toho nevíme eh, mnoho o, tedy víme toho hodně o vesmíru, ale o oceánu toho za stolik nevíme. A pro Maltu by tohle mohlo, tohle mohlo být velice důležité. Čili eh, je to něco, co eh, lidstvo bude do budoucna velmi silně potřebovat. Čili jaké priority máte nejenom pro vesmír, ale i pro eh, oceány a jejich další eh, rozvoj, eh, protože Malta je oceány ostatně obklopena. Děkuji. Paní... Děkuji, paní Sekora. Spravodajka Prima a nejenom tedy zástupkyně GUE. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost, abych vyjádřila svoji spokojenost jakožto spravodajka s tím, že maltské předsednictví vnímá Primu jako prioritu, pokud jde o výzkum, o technologie. Patří to k jednomu ze vzácných pokusů o vědeckou diplomacii. Můžeme takto zabránit odchodům řady obyvatel ze Stromoří z domovů, může nám to pomoci peči o moře, může to pomoci také všem zemím Středomoří eh, ve, v jejich ekonomických a vědeckých aktivitách. Pro, musíme implementovat program Prima od 1. Eh, ledna 2018. Velice se těším na spolupráci předsednictví a Rady Evropského parlamentu a velice doufám v ten nejlepší možný výsledek. Z celého srdce vám přeji eh, hodně úspěchu v předsednictví. Thank you very much, madam. Uh... Děkuji paní Kapl za ENF. Děkuji, pane předsedo a pane ministře, pane státní tajemníku. Eh, vaše předsednictví bude mít velké úlohy v oblasti digitalizace a sice vstup Evropy eh, do gigabitového období eh, a jeho bezpečnost. Telekomunikační balíček eh, a jeho revize a prosazení svobody roamingu. A, a potom je tady máme, tady máme další oblasti, Včera jsme eh, k tomu měli eh, jednání například k eh, Wi-Fi. A důležité je, aby občané ehm, získali tedy přístup zdarma ve veřejném prostoru v zdravotních střediscích a tak podobně. 120 milionů eur by na to mělo jít, 40-50 milionů připojení přes Wi-Fi by mělo být umožněno denně. A já se ptám, jestli se budete zasazovat o to, aby členské státy dostaly včas ty prostředky eh, eh, k dispozici, aby mohly eh, realizovat Wi-Fi pro Evropu. A potom je tam ještě jeden akční plán k 5G. 5G je velice důležité pro to, aby Evropa mm, nestratila vůči pozici v globálním horizontu. Až do roku 2018 by se to mělo testovat, aby se vytvořil eh, společný eh, standard 5G po celém světě a členské státy by měly eh, předkládat národní plány. Budete ehm, předkládat vy nějaké plány, které budou motivovat členské státy k tomu, aby ty a aby, to, eh, aby ty plány potom eh, rychle eh, implementovali. A na druhého pana ministra bych měl otázku, jestli ve třetích zemích, které se zapojují do příslušného programu, chcete zajistit hladkou implementaci. A potom je tam 200 milionů eur, jak budete motivovat členské státy, aby eh, vložili příslušné prostředky a členské státy, které, které nejsou eh, účastí, účastníky, eh, tak jak se do toho mají zapojit? Potom je tady vedle Galilea Kopernikus taky. V březnu bude vypuštěn satelit, bude třeba více peněz na dotování, budete se zasazovat o podporu Kopernikuse? Děkuji vám, a paní. Všechny ty eh, otázky byly až eh, po tom, co eh, vám vypršela řečnická doba, ale dobré, děkuji vám za to. A ještě dva řečníci, pan Rybik. Já bych nejdříve panu Maliovi poděkoval, že zdůraznil, jak důležitý je digitální vnitřní trh. Naším cílem je dosáhnout skutečného eh, digitálního vnitřního trhu, kde bude technologicky neutrální hospodářská soutěž mezi Wi-Fi nebo eh, eh, a, a, a, a telekomunikacemi na druhé straně a kde si občané budou moci tedy vybírat sami. Už jsme podobně jako u roamingu učinili velký kus vpřed, krok vpřed a tak, abychom se posunuli tedy eh, ke konkurenci, ale eh, není konkurence mezi členskými státy. A do roku 2019 musí být cíl, abychom eh, ten prostor v Evropě otevřeli, abychom opravdu dosáhli digitálního vnitřního trhu. Příští týden se bude jednat o této situaci. Jak to vidíte? V tuto chvíli máme průměrnou eh, cenu eh, pro spotřebitele 2,7 eh, euro za gigabyte. 2,77. Myslíte si, že to zastropování velkou obchodní ceny by mělo být pod touto cenou nebo nad ní? Děkuji vám, paní Toja. Voglio anch'io dare il mio benvenuto alla presidenza maltese e assicurare i ministri. Já bych eh, chtěla přivítat eh, malské předsednictví a pánové ministři, jistě budeme eh, schopni dobře spolupracovat. Myslím, že vaše předsednictví bude, nebo přišlo tak na, půli, na půl mezi dodělanými věcmi a dodělané věci a nedodělané věci. Takže jenom několik stručných poznámek. Některé věci už eh, jsme ukončili, ale některé, u některých potřebujeme eh, eh, radu na pomoc. Já jsem byla zpravodajkou u liberalizace spektra na, a o tom se budeme hlasovat vlastně zítra tady už na výboru. A, a kolegové asi budou vědět a budou souhlasit s tím, že musíme Uh, tedy pracovat na tom, aby členské státy eh, rychle zapracovaly, eh, aby vytvořili prostor pro 5G, pro jeho rychlé zavedení. A tyto změny v technologiích, myslím, budou moci eh, pomáhat při novém zavádění těch inovativních sektorů v Evropské unii. A opět vím, že malské předsednictví chce eh, zajistit, abychom eh, pracovali i na finančních aspektech, protože finance zajímá celá řada lidí. Zajímají celou řadu lidí. A vy víte, že tady máme ten program partnerství podle článku 105 a musíme vědět, jestli eh, celé té věci, celé té platformě bude eh, dominovat byrokracie nebo ne. A důležité je, aby ty země, které schválily tu eh, platformu, byly schopny odbourat byrokracii a rozjet to. To je velmi důležité i pro rozvoj afrických zemích, ale evropských taktéž. Kumpulanacci closing the list of our speakers. Well, thank you very much. I will... Děkuji vám mnohokrát. Eh, já už to nebudu eh, protahovat, ale eh, máme velké naděje k malckému předsednictví a já se těším za trialog. Tam to byla moje zpráva o roamingu za malckého předsednictví a předsedal tomu pan Buzek. A je dobré, že jsme i už před Vánoci eh, si mohli připravit eh, na jaro. A kolega Tošenovský eh, tady hovořil o digitální revoluci za malském předsednictví. To já velice podporuji a vítám. Opravdu jsme orientováni do budoucnosti. I ty energetické věci, které teď rozpracovává komise a malské priority jsou velice důležité jak eh, zvýšit energetickou eh, efektivitu budov a eh, jak vyřešit, tedy vyřešit energetickou chudobu. Já jsem třeba z, z velice chladného severu a tam je to téma. Takže vám děkuji jménem parlamentu a mm, vážím si ochoty malckého předsednictví koordinovat eh, hlas jednotlivých zemí. Není to snadné, jsou tam velké finanční zájmy, ale já si myslím, že pro nás je tady eh, zájem evropských eh, občanů, spotřebitelů, uživatelů. Je to celá digitální ekonomika, to, co tady vytváříme. Děkuji vám a teď odpovědi, prosím požádal, abych eh, vás, pánové ministři, abyste odpověděli. Děkuji. Děkuji vám eh, za slova podpory pro naše předsednictví a za vaši laskovou spolupráci, kterou jsem zde eh, vyslechl ve vašich připomínkách. Pokusím se zareagovat na jednotlivé řečníky paní Castillo prošla a ta jednotlivá témata. A musíme říci, že pokud jde o kodex, tak eh, dokončení jednotného digitálního trhu eh, vnímáme jako obrovsky důležitou věc, stejně jako vy, pro Evropskou unii. A, a proto jsme řekli, že to je jedna z našich priorit a chceme opravdu dělat to, co eh, kážeme. Dokončení kodexu eh, je samozřejmě velice důležité pro nás. Z našeho pohledu na radě začali jsme eh, vážně pracovat na té záležitosti, článek po článku, jsme to začali zkoumat. Tímto způsobem myslíme, že eh, po prvotním mm, přeskumu celého kodexu si dokážeme udělat lepší představu o tom, kde budou problémy. A to docela jistě pomůže eh, práci nadcháze- eh, příštího předsednictví. Pokud je o roaming, tak bych rád poděkoval zpravodajům za konstruktivní zapojení do těchto vyjednávání. A jak asi víte, máme lhůtu 15. června a evropští občané vědí, že eh, k tomuto datu eh, odpadá roaming. Aha, my musíme naplnit jejich očekávání. Vím, že tvrdě pracujete na Koreperu. ale my se pokusíme eh, tedy eh, přijít s některým řešením, i když jsou tady odlišné názory ohledně eh, těch datových stropů. Pokud jde o Wi-Fi pro EU, e tak, tak parlament předpokládám, bude eh, moci začít vyjednávat s radou někdy v eh, dubnu. A v tomto ohledu už jsme zahájili konstruktivní diskusy na technické úrovni se eh, zpravodají a budeme se těšit na pozitivní uzavření té věci. I to je velice důležitá iniciativa, o které hovořili ostatní ve svých poznámkách dnes odpoledne a doufám, že tím jsem odpověděl a tento dotaz. Pokud jde o otázku a paní Dali, tak tam bych řekl, ano, uznáváme, že eh, spektrum je omezený a jako konečný zdroj, který eh, spravuje stát v tuto chvíli. A také eh, vnímáme, že komise chce eh, dosáhnout efektivnějšího eh, využití spektra, hospodárnějšího a lépe eh, ji koordinovat a v realitě vidíme, že některé ty návrhy jsou na využití spektra a digitální jednotný trh by eh, měl profitovat z nasazení eh, disponibilního spektra. Ovšem, jsou tady jenom určité eh, rozdíly na názor, v názorech na radě. A jako předsednictví budeme jednat jako upřímný zprostředkovatel, tak abychom dosáhli pokroku i v eh, této oblasti. K otázce pana Tošinevského. My už jsme se setkali eh, dříve v prosinci. Opravdu eh, své předsednictví vnímáme jako digitální předsednictví, takže tam souhlasím s vaší poznámkou a také souhlasíme eh, s tím, že je třeba spolupráce mezi oběma stranami, tak abychom eh, se eh, dobrali řešení do té lhůty. Také jste hovořil o Bereku. Jelikož v kodexu jsou odkazy na Berek, tak jsme si řekli, že bude nejlepší, když nejdříve, abychom si nejdříve prošli ten eh, kodex eh, část po části, jak už jsem řekl. A potom se samozřejmě eh, vrátíme k nařízení Berek. Tak to bude možné nejlépe vyřešit, protože jsou tam určitá ustanovení v tom samotném kodexu, která se Berku týkají, pokud jde o to, co říkala paní Běrnik. Doufám, že to vyslovuji správně. Tak se omlouvám. Já omlouvám se. Ale vy jste zmínila velice důležitou věc, a sice eh, námořní sektor. Ano, a eh, moje ministerstvo zodpovídá eh, za námořní sektor a proto budeme v Dubnu eh, organizovat neformální ministerskou konferenci, jak se správně řekla, um, bývalý eh, komisař eh, Joe Borch koordinoval námořní politiku. Ten stávající komisař náš má něco jako řízení oceánu, jako své děcko, abych tak řekl. To je velmi důležité téma a v tom s vámi souhlasím. Kromě toho, v tuto chvíli tedy probíráme znovu eh, program na tu konferenci, která má, proběhne na Maltě 22. dubna. Tam se bude eh, probíhat, probíhat eh, probírat to vládnutí nad oceány a příbřežní nebo turistika což je důležité pro náš region i pro další eh, země v Unii. Pokud je o to, co říkala paní Kapl, v tuto chvíli jsem to pochopil tak, že ty rozpočtové otázky stále pokračují, ale určitě eh, budeme připraveni. Pokud je o 5G, tak myslím, že zpráva paní Toji nám pomůže v této věci. A ten eh, pokrok eh, u kodexu je to nejlepší iniciativa, kterou eh, můžeme se snažit naplnit nebo dosáhnout 5G. Paní je. Děkuji vám za laskavá slova a povzbuzení a za vaše vystoupení pokud jde o to o vyjednávání o 500 MHz, tak to je příklad spolupráce mezi našimi institucemi eh, efektivní. To ale tedy eh, funguje dobře a kež by tomu tak eh, bylo i v jiných oblastech. Pan Rybik. Pokud je o otázku ceny tak víte, že v tuto chvíli eh, tato témata se řeší jako reperu a anteriolozích, proto by asi nebylo vhodné předjímat eh, ta stávající vyjednávání a zacházet do podrobností. Doufám, že jsem tedy odpověděl tímto na všechny ty otázky, které mi byly adresovány. A omlouvám se, omlouvám se. Omlouvám se, říká pan ministr. Ještě je tady na tři. Děkuji, že chápete tu uh, rovnováhu, mezi kterou máme na radě. Nicméně uh, ujišťuji vás, že všichni uh, sdílíme stejné cíle. A teď už jsem opravdu věděl opravdu na všechny uh, dotazy. Secretary, minister Děkuji. <clears throat> Ještě tady máme parlamentního tajemníka, takže prosím i vy odpovězte na otázky. Děkuji, pane Busku. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem řečníkům za povzbudivá slova na, eh, a přání úspěšného předsednictví. A já tedy odpovím otázky, které se týkaly výzkumu, inovací a vesmíru. Začnu otázkou paní Sakorafa, která se týkala Prima. Jak víte, Prima je jednou z našich priorit v oblasti výzkumu a inovací. Plyne to z roku 2012, kdy se v Barceloně dohodlo, že nejvhodnější cestou, jak dosáhnout vytrvalé spolupráce, je právě formou článku 185. Je to vlastně první partnerství tohoto typu v oblasti Středomoří, kde se snažíme najít řešení pro um, výrobu potravin a vodohospodářství. Zároveň by to mělo přispět eh, k řešení otázky migrace, dopadů klimatických změn a mělo by to vést k budování kulturních mostů přes oba břehy Středomoří. Chceme v těch legislativních diskusích o prima dosáhnout pokroku během našeho předsednictví. Jak víte, máme velice napjatý harmonogram, ale doufáme, že budeme moci spolupracovat s Evropským parlamentem na rychlém schválení prima a abychom zajistili, že rozpočet horizont 2020, respektive prostředky, které v rozpočtu jsou, nebudou ztraceny. Dále eh, tady byla otázka na BlueMed, to bude 18. 19. dubna, tam jsou pozvány i středomořské země a Blumet také sehrává důležitou úlohu v konferenci eh, Euromed, eh, která vyústila valeckou deklaraci. Potom paní Kapel, Horizont 2020. Chceme zajistit eh, hodnou účast třetích zemí v Horizontu 2020. To je velice důležitá věc a doufáme, že se to ukáže i během přeskumu eh, v průběhu období. Pak eh, vesmír. To je otázka, eh, kterou asi lépe zodpoví komise, vyrozuměl jsem, že 12 miliard z evropského rozpočtu se bude investovat do vesmírných projektů v době 2014-2020, to je velká částka a souhlasím, že ta návratnost investic musí být zajištěna. Vesmírná strategie pro Evropu se snaží zavést celou řadu opatření, a také zajistit, že vesmírné zdroje budou používány strategičtěji na podporu evropské konkurenceschopnosti, tak aby to napomohlo i růstu a zaměstnanosti v Evropě. Vesmírné technologie také patří mezi Klíčové iniciativy souvisí i s monitorování skleníkových plynů, ochranou hranic a vylepšováním digitálních technologií. Souhlasím, že financování musí být přiměřené, aby bylo schopné financovat vesmírnou strategii. Konečně jsem přesvědčen, že naše práce v oblasti vesmíru bude pokračovat tak, aby skutečně toto odvětví mělo prioritní pozornost i když vesmírné kapacity Malty jsou zatím jen omezené. V posledních letech se vláda angažuje v mnoha iniciativách souvisejících s vesmírem. E, kromě toho naše předsednictví by mělo být impulzem pro Maltu i v oblasti vesmíru. Chceme podporovat vesmírné otázky i v rámci nového Národního interaktivního vědeckého centra, kde je mimo jiné i planetárium a e, stále výstavní plochy. Také předpokládáme, že během předsednictví Eh, bude eh, akce týkající se informování o Koperniku, to by mělo být v červnu 2017. Kromě toho naše vláda zahájí eh, první vesmírnou politiku Malty v historii, která bude odrazem vesmírné strategie pro Evropu. Toto by mělo být zveřejněno v nadcházejících měsících. Také chceme prohloubit spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou, tak abychom mohli lépe těžit z příležitostí, které vesmír poskytuje. Za tímto účelem probíhají i bilaterální diskuse, tak abychom identifikovali konkrétní projekty, které posílí naše kapacity. Tyto opatření jsou v synergii s snahami vlády přeměnit malockou ekonomiku na eh, znalostní hospodářství. Přikládáme velký význam eh, třeba programu Kopernikus. Mám také plánovaný workshop o námořní bezpečnosti, to bude v květnu pak také pracujeme na závěrech rady, které se týkají nutnosti pokračovat v evropských vesmírných programech, včetně Kopernika. A doufám, že jsem odpověděl všechny otázky. Děkuji oběma ministrům, říká předseda. Já jsem vás požádal o stručnost, protože další eh, dva kolegové ministři už čekají před dveřmi eh, eh, deset minut a bylo tedy třeba zestručnit ty odpovědi. Děkuji mnohokrát za tuto diskusi a za to, že jste zodpověděli všechny otázky. Děkuji a rádi vás i příště pozveme na náš výbor a teď si počkáme na vaše kolegy z malcké vlády. Děkuji. Thank you. Thank you. Uh, uh, two uh, other representatives. Takže máme tady další dva zástupce malcké vlády, eh, kteří přijdou mezi nás. I'm very sorry I kept waiting. Uh, um, tak jsou s námi další hosté z Malty. Budou prezentovat priority uh, politiky v oblasti průmyslu a malých a středních podniků. To bude prezentovat pan Chris Cardona, malcký ministr pro hospodářství a investice. A dále druhým tématem jsou priority v oblasti energetické politiky a to bude prezentovat pan Konrad Mici, ministr při úřadu předsedy vlády. A bez dalšího prodlení bych rád dal slovo panu ministru Cardonovi. Děkuji, pane předsedo. My jakožto předsednictví jsme přesvědčeni, že je třeba, aby průmysl byl v jádru evropských eh, rozhodovacích procesů, jak eh, už to vyžaduje Evropský parlament. Proč Průmysl je oblastí, kde zatím nejsou žádná legislativní témata. My si myslíme, že je zapotřebí analyzovat ekosystém, v němž působí průmysl. Evropská unie má odvětvový, ale i horizontální přístup k průmyslu. V minulosti jsme na odvětvové úrovni viděli různá, různé iniciativy v oblasti ocely nebo obraného průmyslu a jak čas běží, evropské instituce si uvědomují potřebu pragmatičtějšího přístupu, tak abychom eh, eh, zachovali eh, kooperativní výhody Evropské unie a abychom vytvářeli prostředí, které bude dávat podnikům jistotu a bude přispívat k dlouhodobým kapitálovým investicím. A věříme, že toto bude řešit i nedostatek investic, jimž průmysl čelí od finanční krize v roce 2008. Evropský fond strategických investic byl důležitou eh, iniciativou, která se snaží zvrátit nedostatek investic. A v rámci takové širší eh, perspektivy se také eh, soustředí na digitalizaci průmyslu na oblast oběhového hospodářství a v poslední době také na takzvané startupy a iniciativy Scale Up. Kromě toho Unie má i horizontální iniciativy, které podporují prostředí pro průmysl, to je eh, Unie kapitálových trhů například. Eh, Malta před předsednictvím uspořádala různá bilaterální setkání s různými zúčastněnými stranami, tak abychom si vytyčili program, který bude pro průmysl důležitý. V rámci tria malcké předsednictví pochopitelně bude navazovat a potvrzovat práci zahájenou za nizozemského a slovenského předsednictví. A priority předsednictví jsou v zásadě tři. Jednak je to eh, posílení eh, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti průmyslu, za druhé řešení transakčních nákladů eh, působení v EU v rámci naší jurisdikce a otevření eh, dveří rady aktérům podnikání, především malým a středním podnikům. V rámci průmyslového portfolia Myslím, že předsednictví se bude snažit zaměřovat na chemický průmysl. Chceme diskutovat o budoucnosti chemického průmyslu. Také se budeme zabývat situací v tomto odvětví. Dále logistický a dopravní e, průmysl, to je další odvětví, na které se předsednictví chce soustředit ve svých analýzách. Chceme zkoumat současné e, kooperativní výhody, které máme v logistice a jak eh, dále posílit konkurenceschopnost průmyslu i s ohledem na to, co se děje na mezinárodní scéně, zvláště po Brexitu a nástupu Trumpovy administrativy a také nedávné zahájení iniciativy Scale Up. Chceme posílit eh, a vylepšit prostředí pro tzv. startupy a scale-upy Eh, protože inovativních eh, myšlenek máme mnoho, máme mnoho eh, zájemců o podnikání a řada z nich třeba se nedostane přes 3, 4, 5 prvních kritických let a chceme je podporovat. Malcké předsednictví chce pomáhat startupům, aby přispěli k tvorbě pracovních míst, aby mohli plně vyvíjet svůj potenciál. Budeme mít samozřejmě eh, možnost se zabývat různými fázemi života malých a středních podniků. Přístup k financování, řízení zdrojů, eh, strategické a operativní aspekty, lidský kapitál a budování eh, kapacit. A také se těším na to, že budeme spolupracovat s vaším výborem na, pra, při práci na startupech a scale-upech, jakmile bude jmenován zpravodaj. Jakožto předsednictví bych rád vyzval pana Buska, aby se za, zúčastnil ministerského jednání 5. a 6. Dubnu, dubna v La Valetě, kde se právě bude eh, hovořit o tematice eh, evropských startupů. Dále digitalizace průmyslu. Jak víte, Digitalizace už eh, v posledním desetiletí se hodně změnila, výroba zboží, poskytování služeb a i do určité míry fungování veřejné administrativy. To vše je ovlivněno digitalizací. A digitalizace také mění tradiční průmysl a tradiční služby. Digitalizace mění způsobu výroby aut, výrobu chemikálií, mění to, jak banky poskytují finanční služby a ten seznam by byl velice dlouhý. A součástí tohoto fenoménu jsou i interakce mezi výrobou, dodávkou eh, a odběrateli. Velice to změnilo vzájemné vztahy. Automobilový průmysl, zdravotnické prostředky, chemikálie jsou stále inteligentnější a navzájem propojenější a předsednictví se bude nadále zaměřovat na digitalizaci průmyslu. Takže s velkým zájmem jsem si přečetl návrh zprávy pana Butikofera o digitalizaci evropského průmyslu. Musím říci, že teď máme tu absurdní situaci, kdy nové technologie podle různých studií mohou vést ke ztrátě pracovních míst a sociální nejistotě, ale zároveň Evropě chybí kvalifikovaní pracovníci. Evropa potřebuje asi 180 tisíc počítačových specialistů a proto průmyslová, eh, potřebujeme strategii průmyslové digitalizace, která bude se soustředěvat právě i na dovednosti. To bude taková platforma úspěchu a to odborné vzdělávání, kvalifikace, podpora celoživotního učení, zajistit, že digitálním dovednostem se děti budou učit už od raného věku a že budou vlastně součástí školních osnov. Digitální dovednosti musíme vlastně propagovat i v rámci přeshraničního styku a to se netýká jenom velkých podniků, ale i malých a středních podniků. Zatím tedy eh, bych eh, asi tímto eh, skončil. My chceme, aby i Evropský parlament se také zapojil na konferenci s podniky, která bude v březnu v Lavaletě a zase bych vás vyzval, nebo pozval, pane komisaři, na tuto konferenci. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, pane ministře, za prezentaci. Já velice rád přicestuji na Maltu 5. 6. dubna. To je tedy zasedání parlamentu ve Štrasburku. Zrovna tak nevím, jestli se mi to podaří, ale alespoň toho 17. března se budu snažit. Takže děkuji mnohokrát za pozvání. A teď energetická politika, pan Mici. Děkuji vám, pane Busku. Vážení kolegové, jsem velice rád, že jsem zde, jednak proto, že v březnu 2013 jsem působil na Radě pro energetiku, kdy se Evropa začala zabývat právě energetickými problémy vzhledem k tehdejším výzvám. Za druhé, sleduji vývoj energetické unie od samého počátku a zajímá mě také politické směřování a vývoj legislativy. Za třetí eh, jsem dnes mezi vámi jakožto ministr nejmenší země EU v době, kdy tatáž Unie má velice ambiciozní energetickou agendu, která by měla řešit obavy našich eh, občanů. V březnu v Římě EU bude oslavovat 60. výročí od e, vlastně první zmínky od jednotného trhu e, podpisem římských smluv. Tato stejná smlouva ovlivnila i průmysl ocelí, ocely a uhlí a já jsem díky tomu vyrůstal ve společnosti, která poznala především mír, stabilitu a volnost na mezinárodním trhu. A samozřejmě dnes se to dotýká i energie. Dnes nemluvíme jenom o uhlí a oceli, nicméně přetrvávají nejrůznější výzvy a proto tento koncept, forma energetické unie je nadále tak důležitý. Jedním z architektů eh, právě byl i pan Buzek, který sedí zde eh, vedle nás. Energetika byla vždy jádrem evropského projektu to je celkem přirozené, protože energetika eh, už od roku 51 pařížských smluv eh, eh, vlastně stála u zrodu Evropského společenství uhlí a ocely. Nicméně myšlenka je teprve z roku 96, kdy vznikl první energetický balíček, který byl později aktualizován. V 90. letech trh s energetikou byl eh, dominován velkými státními společnostmi a podniky vlastně se soustředily jak na výrobu, tak na přenos energie. První směrnice byly z roku 96-98, které se snažily postupně otevírat trh. Druhá skupina směrnic eh, umožnila otevírání trhu s energiemi. Nicméně snaha o, roz, eh, o nabourání těch velkých firm nebyla tolik úspěšná a stále máme tady velké firmy, které mají monopol nad dovozem, cenotvorbou a brání to tedy vstupu malých podniků na trh. Takže EU chce mít silnější právní úpravu a proto vznikl třetí energetický balíček. Možná to vypadá jenom jako vzpomínka, ale ta nedostatečná integrace trhu eh, se projevila i eh, během finanční krize. Všechny tři energetické balíčky byly neúspěšné kvůli nedostatečné účasti členských států. Od té doby energetická politika eh, se vnímá jako přechod mezi národními prioritami a evropskými politikami a do určité míry se to nezměnilo. Nicméně došlo k přerušením ehm, dodávek zemního plynu, problémům s topením. 30 zemního plynu v Evropě je z jedné země a polovina je přenášena přes jednu transitní eh, zemi, což ukazuje, že máme nedostatek diverzifikace. Bez, přes bezpečnost dodávek stále ty Eh, ceny jsou vysoké, na druhé straně Atlantiku jsou poloviční. Eh, jeden čas byl ten účet za energii miliarda eur denně v Evropě. My se snažíme tedy reorganizovat svá hospodářství, ale konkurenceschopnost je stále výzvou. Je třeba, abychom sledovali i vývoj v eh, americké energetice a také působení nového prezidenta, protože ceny energie v USA jsou zhruba na poloviční úrovni. Nicméně ta tehdejší krize vedla k lepší integraci evropského interního trhu s energií. Vlastně to byl takový impuls pro vznik energetické unie. Ten balíček legislativních návrhů má především zajistit, že do budoucna nepocítíme stejnou nejistotu jako v roce 2014 díky větší integraci trhu s energiemi Budeme hledat další alternativy dodávek a chceme deliberalizovat eh, trh. A dnes jsem tady 60 let po zahájení tohoto procesu. Chci spolupracovat s vámi jako zástupce předsednictví v tomto historickém okamžiku a vysvětluji, jak Malta tedy k tomu chce přistoupit během svého předsednictví. Zastupuji dnes 28 členských států. Víme, že jsme nejmenší členský stát. Neříkám, že to je nějaká, nějaký projev slabosti, ale spíše projev realismu. Naše klimatické podmínky ve Středomoří jsou dosti odlišné než v severní a střední Evropě. Nebyli jsme postiženi vlastně těmi problémy při přerušení dodávek zemního plyn, plynu. Já to samozřejmě chápu, naše vláda na Maltě je nová, mladá a energetika stojí v popředí agendy, protože bez ohledu na, na velikost eh, země a na polohu země, energetika se týká občanů, jejich obav toho, aby měli eh, prospěch z bezpečných dodávek čisté energie. Samozřejmě v takovém ministátě, jako je Malta, je to velice náročné. Chápeme význam výzev, které souvisí s propojením sítí elektřiny a plynu. Víme, že samozřejmě vláda malého státu také musí zajistit bezpečnost dodávek. Potřebujeme i soukromé investice a myslím, že se snažíme i o čistější metody produkce energie přes různá fyzická omezení. Energetické eh, obavy Malťanů jsou obdobné jako v Evropě. Lidé mají strach z vysokých cen energie, z kvality vzduchu, který dýcháme a z konkurenceschopnosti země kvůli problematice energie a také související ztrátou pracovních míst. Proto nám energie leží na srdci a snažíme se jako vláda tomu skutečně věnovat. Ty reformy, které se provádějí u nás doma, souvisí s třemi pilíři energetické unie. Dostupnost, bezpečnost dodávek, poskytli jsme nové eh, plány čisté energie, udržitelnost, snažíme se soustředit na obnovitelné zdroje a zajištění tvorby zdravé energie tak, aby ceny byly nízké. Jsme citliví na problémy související s těmito výzvami a proto jsem vždy ujišťoval komisi i parlament, že Malta plně podporuje projekt Evropské energetické unie. Já vám chci říci právě toto, abyste viděli vlastně kontext Malty, která je pragmatická země. Jak říkal nedávno náš premiér Muscat, právě tento realismus by měl definovat maltské předsednictví než začneme hovořit o regulacích, směrnicích, eh, trialozích a dalších institucionálních procesech, musíme především zajistit pragmatický přístup, musíme pochopit problémy našich lidí, energie se týká lidí, jejich potřeb a to je kritické, chceme-li pochopit snahu EU najít svou totožnost a chceme, aby energetický projekt byl tedy navázán na občany musíme odpovídat na otázky občanů, ne otázky, které si klademe sami. Lidé pravděpodobně tolik nehovoří o e, ropovodech, ale hovoří o dostupnosti elektřiny, o ceně elektřiny, hovoří o tom, že chtějí, aby jim doma bylo teplo a chtějí, aby jim klimatizace fungovala. Už tolik let jsme třeba hovořili o tom, jak se ukládají různé prachové částice na dvorcích e, domů, e, protože tam byl spad z komínu od sousedů, kteří netopili čistě. A my tedy musíme při diskusi vždy zajistit, že lidé uvidí, třeba jak v televizi jim odpovídáme na jejich obavy a neříkáme jenom to, co zajímá samotné politiky. To je velice důležité právě v oblasti energetiky, která eh, se dotýká samotné existence EU. Je třeba pozitivně postupovat k lidem, to je, bude prospěšné pro Unii ve snaze přiblížit se občanům. Pokud nebudeme poslouchat otázky lidí, tak je, je bude poslouchat někdo jiný. A chceme tedy postupovat realisticky, pragmaticky, nabízet hmatatelná řešení velkých problémů. Jsem přesvědčen, že vlastně máme balíček nástrojů a já bych při této příležitosti poděkoval eh, panu Šavčovičovi a panu Kanětemu za vynikající práci a za upřímný dialog, který vedeme. Evropský parlament je také kritický v tomto procesu. Musíme se zajímat o otázky občanů a právě tento parlament je přímo volen lidmi a eh, jeho členové hovoří s voliči každý týden. Toto předsednictví bude potřebovat parlament víc než kdy jindy, abychom skutečně vyhověli obavám lidí. Já se spolehávám na vaši upřímnost a kolegialitu v tomto procesu. A pokud jde o předsednictví, eh, řeknu nyní naše následující priority. Eh, to je otázka bezpečnosti dodávek zemního plynu, označování energie nebo štítkování, dále čistá energie, a související balíček. Čtvrtou prioritou je potom evropsko-středomořský rozměr. Pokud jde o zemní plyn, je to stavební blok EU a priorita maleckého předsednictví. My jsme eh, chtěli, aby se pracovní skupiny na to zaměřily a už jsme měli řadu setkání, eh, abychom navázali na slovenské předsednictví. Malské předsednictví bude pracovat na návrhu, eh, který rozpracovalo Nizozemsko a Slovensko a doufáme, že Rada bude brzy připravena zahájit jednání s parlamentem. Těším se na úzkou spolupráci s EP eh, na důležitých otázkách energetické bezpečnosti. Naším společným cílem musí být dosažení dohody, dohody před koncem malckého předsednictví. Předsednictví je odhodláno věnovat se za prvé regionální spolupráci, kde byla široká dohoda na radě o posílení regionální spolupráce, eh, abychom se zaměřili na členské státy, uvědomili si nadnárodní rizika týkající se dodávek plynu a také chceme eh, přeshraniční opatření. Za druhé, chceme posílit výměnu informací, která je důležitá pro bezpečnost dodávek. Je to důležitý mechanismus je třeba omezit administrativní zátěž, ale zároveň eh, zachovat důvěrnost obchodních údajů. A neměli a příslušné úřady musí být schopny sledovat bezpečnost dodávek. Pokud příslušný orgán má eh, nějaké problémy s nějakými smlouvami, měl by to oznámit eh, komisi, eh, a to i v případě, že tam není splněna ta hranice 40 pak by komise eh, také měla mít možnost požádat o relevantní informace. Takovéto žádosti by se neměly týkat cen, ale měly by zohlednit i administrativní zátěž. Za třetí, solidarita. To je takový poslední zdroj po vyčerpání všech naléhavých opatření. Je třeba najít vhodný text tak, aby členské státy mohly se tomu věnovat. Těším se na úzkou spolupráci a rychlý pokrok s Evropským parlamentem v tomto velice důležitém tématu, protože je to velice významné pro energetickou bezpečnost. Naším společným cílem by mělo být dosáhnout dohody s parlamentem co nejdříve. A nyní přejdu k eh, značení energií. Labeling file is Především ehm, záležitost označování energetického souvisí také s balíčkem čisté energie a také s průběžnými ehm, složkami, kterým se eh, věnujeme. A Samozřejmě i nadále budeme na této problematice pilně pracovat. Těšíme se na spolupráci s parlamentem, sledujeme také dosažený pokrok a budeme i nadále na tomto pokroku stavět a myslím, že jsme na správné cestě. A nyní záměr eh, čistá energie pro všechny Evropany. Vytvoření energetické unie v rámci ehm, programu energie, čistá energie pro všechny občany v rámci se připravuje tedy již tak, jak eh, bylo připraveno na konci listopadu. My jsme zavázáni energetické unii, aniž bych se eh, otevřela jednotlivá témata. To by samozřejmě samo o sobě nestačilo. Připravujeme se na projednání návrhu v rámci pěti oblastí energetická účinnost, Eh, návrh elektrického trhu, zabezpečení dodávek, obnovitelné zdroje a řízení. Eh, tomu se bude věnovat ministerská rada 27.2., eh, kde si vyslechneme také politické názory k tomuto důležitému balíčku. A samozřejmě energetická účinnost má přednost. Budeme se zaměřovat také na přeskoumání energetické účinnosti budov mm, a Očekáváme společný přístup do konce června také zvyšujeme dynamiku k dalších legislativních návrhů, jak jsem o tom hovořil. Samozřejmě náš program bude velmi nabitý a těšíme se na spolupráci s parlamentem s tím, že se tato iniciativa podaří zrealizovat co nejdříve. Také zvyšujeme počty jednání. Poslední aspekt, který bych rád zmínil, je skutečnost, že se velice těšíme na to, když až komise vydá svůj dokument ke stavu energetiky a my se připravujeme na regionální přístup na podporu energetické unie, tak jak jsme to začali již v listopadu, plynová platforma Euromed. A na posledním zasedání, vzhledem k tomu, že jde o poslední středomorské předsednictví během mandátu Junkrovy komise a v funkčním období tohoto parlamentu, chtěli jsme právě středomořský rozměr zdůraznit a proto jsme zahájili úsilí eh, a eh, v tomto směru a formální eh, zasedání ministrů na Maltě v červnu se bude těmto aspektům věnovat. Budou pozváni také další ministři státu Středomoří, tak abychom zachovali dynamiku v oblasti energetické účinnosti, včetně využití ropy, zemního plynu a samozřejmě zvu také představitele výboru ITRE na tuto konferenci, protože na konferenci také proběhne zahájení Fora malých ostrovů v rámci EU, což chceme také zahájit během našeho předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Náš plán kroků bude znamenat komplexní přístup k zajištění bezpečné dodávky energie, dostupnosti energie pro naše občany a podniky. Speeches, Děkujeme mnohokrát za výborné projevy a Chci připomenout kolegům, poslancům, že máme velmi málo času, přesto bychom měli umožnit diskusi. Apeluji tedy na to, abyste byli co nejstručnější ale diskuse být musí, protože je to velmi důležité téma. Nejprve za EPP pan Kasa, také e, poslanec z Malty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád položil otázku ministrovi energetiky, ministrovi, který také odpovídal za Eh, privatizace podniku NM Malta, což je energetická společnost u nás. Je také známý ze skandálu Panama Papers. A víte, Totiž máte tajné společnosti a eh, uvádí se, že jste uložil milion dolarů do těchto společností. Odkud ty miliony přicházely? Malčtí občané a média a parlament vám tyto otázky kladou už nějakou dobu. Dnes máte příležitost nám odpovědět. E, už čekáme celé měsíce. Děkuji. Paní Dali za SD. Děkuji vám. Já bych ráda přivítala ministry Cardonu a Miciho e, za výbor ITRE. Bych ráda zdůraznila, že si vážíme priorit malckého předsednictví a eh, programu tak, jak je mají. A vzhledem k tomu, že já jsem také z Malty, tak bych ráda zdůraznila, že pro naši zemi nastal velmi důležitý moment, eh, tedy maltské předsednictví EU. A pokud se týká priorit, nejprve bych začala u pana ministra Miciho. Zaujalo mě, že máte zájem o přístup mikropodniku. Zajímalo by mě, jaké priority nebo jakou prioritu eh, budete přidělovat eh, právě malým středním podnikům. Jak chcete pomoci malé, malým středním podnikům? A panu ministrovi Micimu bych ráda řekla toto. Naše země je také známá tím, že se přešlo od těžkých paliv na LNG. Dnes mají tato paliva vlastní význam v celé EU a k nejdůležitějším zákonům EU patří nařízení o zabezpečení dodávek plynu. Ke klíčovým prvkům patří nutnost zajistit, aby eh, dodávky energie byly zabezpečeny všem občanům EU, ať už se nacházejí kdekoliv, a to zvláště během krizí. Jak chce předsednictví tuto situaci řešit? Po jaké linii? Jak může dosáhnout většiny? Eh, Claude Turmes za zelené. Děkuji mnohokrát. Já se zaměřím na energetiku. Kolega Butikofor ještě bude mít další otázku. Já myslím, že je důležité, abychom využili vašeho předsednictví k práci na regionálním rozměru kolem Středomoří. Ehm, protože teď vidíme, jak se formalizuje spolupráce v Baltském moři v jiných oblastech Evropy. Máme také spolupráci mezi Německem, Francií a Beneluxem a dalšími uskupeními států, ale nevyužíváme zatím dostatečně možnost energetické účinnosti eh, rozvodných a přenosových sítí a podobně. Měli bychom více spolupracovat s našimi partnery. Já se v této souvislosti velice těším na úzkou spolupráci v této oblasti. A e, Nevím, jak jste připravoval svůj briefing, ale když tvrdíte, že ceny energii v Evropě se tak výrazně liší pro průmysl ve srovnání s USA, tak je potřeba to rozlišit. U plynu to do určité míry platí, ale podívejte se na plynovou krizi. E, to souvisí také se situací v jednotném trhu. Ceny plynu v Evropě, mimo jiné i proto, že končíme s indexy eh, ropy, eh, za ceny ropy, tak se to změnilo. Klesají u nás ceny ropy a to díky politickému úsilí. Ehm, a další téma je, eh, že velkoobchodní cena za energie, což je referenční cena, byla 25 MW tedy, tedy za euro a je to kolem 30 eh, euro v Beneluxu. Eh, kdybychom neměli francouzskou krizi s elektrickým topením. A proto můžeme hovořit že největší trh v USA, nevidím žádný rozdíl mezi velkoobchodní cenou, což je velkoobchodní cena pro velké průmyslové podniky, se, ve srovnání s USA. Měl byste si ověřit čísla, která jste ve svém briefingu uváděl. Nevím, kdo vám je napsal. My jsme se věnovali této problematice velmi důkladně a zkoumali jsme to. Děkuji. Další kolega Silikioty Zakuje. Děkuji vám. Já chci přivítat oba ministry. Samozřejmě jsou tady důležitá témata průmyslu. Souhlasíme s vašimi cíly pro reindustrializaci a podporu malých středních podniků. Ale abychom svých cílů dosáhli, eh, musíme mít konkrétní návrhy a akční plány. A podle průzkumu 50 malých středních podniků v Evropě Eh, musí uzavřít, eh, skončit právě eh, během prvního dvou, roku dvou svého fungování a přicházíme tak o pracovní místa. Celá situace se ještě zhoršuje v souvislosti s neoliberální politikou úspor. Jaká opatření tedy zavést? Co můžeme udělat konkrétně, abychom malým středním podnikům pomohli? Zvláště abychom pomohli programu COSME, pro eh, malé střední podniky a jak tedy eh, usnadnit situaci pro malé střední podniky, aby dostali finanční prostředky a jak tedy zaplnit mezeru v naší politice. A nyní k energetické politice. Naše skupina se domnívá, že hlavní prioritou by měl být fakt, že energie je veřejný zdroj Každý by měl tedy mít spravedlivý a levný přístup k energii. Hovoří se hodně o energetické chudobě. Ale zajímalo by mě, zda máte nějaké návrhy pro integrovaný akční plán EU proti energetické chudobě dále. Malta má hodně zkušeností v souvislosti se svou energetickou izolací, jsou daleko od velkých eh, přenosových sítí. A my jsme již dosáhli v nich cílů, abychom e, skoncovali s touto energetickou izolací. A nyní ve zprávě k energetické účinnosti je zmíněná potřeba spolupráce v Evropě a využití zásob ve východním středomoří. Můžete k tomu něco říct, paní Kapl za Děkuji, pane předsedo. Pane ministře Karone, pane ministře Mici, já bych eh, se nejdříve oblátil na ministra Miciho pro energetiku. Dnes dopoledne jsme eh, debatovali s komisařem Ševkovičem, Ševčovičem o energetickém balíčku Evropské unie, což je velice ambiciozní balíček, který předpokládá, že do roku 2020 nebo do eh, naplnění paketu eh, eh, naroste HNI o 1% mm, a bude vytvořeno 900 tisíc nových pracovních míst. Teď po předložení toho balíčku pro čistou energii v rámci energetické unie už 90% legislativních opatření bylo stanoveno a, a vy říkáte, že prosazení energetické unie je velice důležité a mělo by být efektivní. A já bych se vás proto zeptala, jestli za radu se zasadíte eh, o prosazení těch legislativních návrhů v oblasti trialogu A druhá otázka, ministr Cardone, eh, eh, vaše eh, oblast je také velmi důležitá, průmysl a malé a střední podniky. Vy jste říkal, že vaším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a snížení daní a také posílení dialogu, zejména s malými středními podniky. Říkal jste, že nejsou teď legislativní žádné složky, ano, já to také lituji, já to také lituji, ale je celá řada věcí, které pro malé a střední podniky a průmysl jsou důležité. Hovořil jste o digitalizaci, o tom jsme také dnes jednali dnes dopoledne, potom o cirkulární ekonomice, o e, unii na kapitálových trzích a tak dále. Já bych se vás teď zeptala, jestli za vašeho předsednictví e, e, chystáte konkrétní věci k reindustrializaci. Máme tady ten 20% cíl reindustrializace pro Evropu. Eh, předpokládají se eh, věci, které za vašeho předsednictví nebo za nadcházejících předsednictví budou moci být prosazeny, aby eh, Evropa se mohla přiblížit tomu cíli 20%? Děkuji vám. A teď paní Mecola, také z Malty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře Mici, jako hrdá um, malcká občanka si myslím, že je téměř seriálné, že jediný eh, evropský ministr, který byl eh, který eh, byl odhalen při panamských skandálech, tady před nás předstoupí, jako by se nic nestalo. Minulý týden situace byla odhalena následujícím způsobem. Konrad Mici si otevřel panamskou firmu v době, kdy nastoupil do vlády a jeho účetník měl skrýt velké eh, svoje peněz, a, a, které si nemohu nikdy vydělat jako minister. Zdá se eh, zřejmě každému, eh, kromě vás, že vaše odpo- důvěryhodnost je ohrožena. A, a pan ministře, mě opravdu štve, že vy tady trváte na tom, že nejenom celá Malta, ale i Evropská rada musí hra, platit za cenu. Mám několik otázek, na kterých můžete odpovědět jenom vy. Jak jste eh, mohl financovat eh, každoroční vklad milion dolarů tak, abyste eh, mohl otevřít účet v Panamě? Tak jste údajně měl mít příjmy z nějakých dalších komisí, tedy z nějakých dalších zakázek. Co to mělo znamenat? A potom byly otevřeny tři firmy. Vaše, premiérova, tedy eh, šéfa kanceláře premiéra a potom třetí firma, která zatím byla eh, zřejmě na Skypeu. Můžete prosím říci eh, světu, kdo je koncovým vlastníkem eGrant Incorporated? Lidé si nazarují, zaslouží odpovědi, i my si je zasluhujeme. Děkuji. Dále tady je paní Verder. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Za prvé k průmyslové politice potom k pane Mici k té energetické politice. Evropský parlament a zejména výbor ITRA už dlouho požadují koherentní průmyslovou politiku. Já jsem velice ráda, že jste to téma otevřeli tak intenzivně a teď vzhledem k... Já jsem tady. A, a A průmyslová politika v Evropě je velice eh, důležitá. Takže eh, otázka je tady, jak eh, v tom těžkém globálním kontextu pokračovat s digitální transformací a také pamatujeme na, na usnesení z roku v října 2016, kde eh, se podporují příslušné eh, požadavky, eh, které se týkají industrializace. Kde chcete vy dělat aktivní průmyslovou politiku? Jak chcete žádat toto po komisi? Tam o to vždycky jde na předsednictví rady. My pořadujeme pořád průmyslovou politiku, ale bohužel komise téměř nic nepředkládá. A ještě bych vás poprosila, abyste nezapomněl na tu odvětovou strategii, Explicitně eh, eh, zde hovořím o ocelářství a o, o, o železnici. Je důležité, aby eh, nezůstalo jenom u usnesení parlamentu. Pane Mici, já jsem velmi rád, že se tak aktiv, byla ráda, že se aktivně zasazujete o energetickou politiku Evropy. Vy jste také říkal, že v energetický eh, v obchod eh, lidem. Bohužel my jsme eh, pořád v dialogu a když chceme ukázat, že chceme také naplnit energetickou politiku pro lidi, tak přesně toto téma je mnohem důležitější a já bych vás prosila, aby se opravdu dbal o to, aby i za vašeho předsednictví rady bylo dosaženo úspěchu v této věci. Děkuji, pan Kohlíček obšírný jako moji předchůdci. Eh, před 30 lety eh, Somet Teplice měl výroba měřidel, posuvních měřítek a mikrometrických šroubů, odbočku na Maltě. Existuje tam něco podobného do dneška, nějaký podobný podnik, který na to navazuje? První otázka. Druhá, eh, jaký je váš plán na splnění cílů v obnovitelných zdrojích energie na Maltě? Budete preferovat větrníky, nebo spíš eh, geotermální energii, nebo spíš nějaké nestandardní zdroje, nebo spíš fotovoltaiku. Máte jistě také nějaké cíle na procento obnovitelných zdrojů. Děkuju. Thank you very much. Um... Děkuji, pan Bitikofer. Děkuji, pane předsedo. První otázka je ministrovi Cardonovi. Děkuji, že jste zmínil portfolio digitalizace. Já zcela souhlasím s vaším důrazem na... A, tady jsem. Docela rád bych vám eh, řekl, že my bychom mm, chtěli eh, tady vstupit do této debaty eh, také od zainteresovaných stran na Martě, Maltě a chci se vás zeptat, pokud jde o rizika s FDI eh, do evropského pokročilého průmyslu, je třeba tam eh, dát nějaká dodatečná opatření? A má otázka další jde ministrovi Micimu. Jak můžete předsedat Evropské energetické radě, když eh, z tento portfolio o, o, něj, o něj přišel ve své vlastní zemi, vzhledem k vašemu eh, zapojení do eh, skandálu s panamskými dokumenty. Děkuji, paní Griffin. Další řečnice. Děkuji, Jeři. Pane Mici, já jsem s radostí tady slyšela o váš hovor o 28 členských státech by mělo být eh, ironické, že Británie bude předsedat eh, eh, nebo Malta bude předsedat odchodu Británie z EU, ale my jsme pořád tady a budeme pořád pro Evropu pracovat, dokud neodejdeme. Pan Gordon hovořil o dovednostech a vzdělávání jako jádru průmyslové politiky. A ministře Mice, vy jste říkal, že energetika je postavená na lidech. Jako SAD my se domníváme, že energetik, energie není komodita, je to eh, základní sociální právo. Máme 50 milionů občanů, eh, kteří jsou v energetické chudobě. Jako SAD máme energetický manifest, eh, který představíme v Gentu v pondělí v, na prvním eh, workshopu, eh, který jsme udělali, když mm, jsme zpracovali ten manifesty, jako poslankyně ze severu eh, jsem se zvedla a řekla jsem, že nikdo by si neměl muset volit mezi topením a jídlem. A moje kolegyně Miriam Dali řekla, Terezo, v středozemím naopak lidé eh, umírají eh, v letě, eh, protože si nemůžou pustit klimatizaci. Takže my říkáme, že nikdo by si neměl vybírat mezi topením, chlazením nebo a jídlem. Můžete nám, pane Konrademici, přislíbit, že změnění energetické chudoby uděláte jednu z priorit vašeho předsednictví? Děkuji vám. Tak to byly všechny dotazy od našich poslanců a teď eh, požádám oba ministry. Asi začneme od vás. Možná ve stejném pořadí, pokud bych vás mohl požádat. Děkuji vám. Nejdříve bych poděkoval poslancům Evropského parlamentu, eh, že nám eh, umožnili zde vystoupit. Pokud jde o mé drobné portfolio v rámci tohoto výboru, tak tam um, bych rozdělil své reakce na okruhy. Než začnu malých a středních podniků. Samozřejmě přístup k financím u malých a středních podniků a u začínajících podniků obtížné. Já jsem ministrem hospodářství čtyři eh, léta a účastním se jako eh, Finu. Tak my neustále hovoříme o přístupu eh, k financím opakovaně. Ale tradiční metody financování zde nezbytně vždy nefungují. A samozřejmě, jak říkal pan Bitikofer, místní malé a střední podniky v evropských jurisdikcích také eh, čelí konkurenci ze třetích zemí. Takže eh, v rámci, na, v rámci našich ambic je vést řádné debaty eh, pro malé a střední podniky, začínající podniky, abychom dosáhli alternativních metod přístupu k financování. A to neznamená úvěr z banky. Může to, můžou to být eh, nějaké eh, dotace eh, nebo místní legislativa zvýhodňující rodinné podniky, sociální podniky. Abychom toho dosáhli, uspořádáme neformální radu, která bude řešit přístup financování na příštím na příští radě budeme mít eh, rozsah eh, tedy těch eh, zvětšujících nebo těch růstových iniciativ pro malé podniky. A také budeme pořád další akce za malského předsednictví. Takže z pohledu malých a středních podniků, ano, chápeme toto. A, a máme potřebu, eh, nebo víme, že je tady třeba tlačit ten svět malých a středních podniků eh, dále směrem vpřed v Evropské unii. V průmyslu i to si eh, rozdělím na průmyslovou politiku a potom skončím u průmyslové konkurenceschopnosti. První otázkou je, jestli bychom měli mít průmyslovou politiku. A když se podíváte na to, co se děje v posledních letech v rámci Junckerovy komise, která se rozhodla, že průmyslová politika se stane součástí širší politiky, širších iniciativ. A tyto iniciativy se týkají e, jednotného trhu. A jde o řádný rámec, řádné e, podmínky e, pro průmyslovou politiku, tak přesto není tady průmyslová politika. A pokud má být taková strategie vytvořena, tak eh, malské předsednictví eh, ho to určitě dá na pořad eh, Rady pro konkurenceschopnost. Takže teď jak zlepšit průmyslovou konkurenceschopnost. To je jedno z našich hlavních témat. Budeme hovořit o, nebo budeme navazovat na nizozemské a slovenské předsednictví. A zejména se zaměříme na konkurenceschopnost Evropské unie ve třetích zemích a na transakční náklady pro fungování v EU. Dále se budeme zaměřovat, jak už jsem říkal úvodem, na chemický průmysl, digitalizaci průmyslu, logistiku přístup k financování, eh, začát, začínající podniky, eh, růst podniků a tak dále. Také eh, víme, že členské státy chtějí mít komplexní průmyslovou politiku. Předsednictví udělalo z konkurenceschopnosti bod k debatě u oběda. A přístup k financím eh, bude hlavním tématem neformálního ministerského zasedání v Dubnu ve Valetě. A tím eh, myslím, eh, jsme pokryli většinu příspěvků poslanců Evropského parlamentu. Ještě to k tomu, co říkala paní Werner. A ohledně té eh, nepříjemné situace po nástupu Trumpovy administrativy. Samozřejmě, to eh, samozřejmě znamená eh, proměnu řady scénářů. Ale myslím si, že nám to také přináší lepší příležitost zvýšit standardy, zvýhodnit náš vnitřní systém, protože já si skutečně myslím, že v tuto chvíli Evropská unie může být eh, prospěšnější, pokud jde o mezinárodní, eh, eh, v mezinárodní dění. Děkuji vám, pane ministře, a teď máte slovo vy, pane ministře. Um, let me start with the question by... Děkuji, pane předsedo. Začnu otázkou pana Turmese, kde bylo hodně hodnotných věcí. Regionální rozměr Středomoří, kde Malta se snaží eh, tento euromet rozměr protlačovat. Myslíme si, že eh, propojení se Severní Afrikou a tamním regionem může znamenat hodnotu pro Evropu. My určitě budeme podporovat tuto agendu. Podporovali jsme to i jako členský stát eh, a také spolu s Itálií, jsme z kontaktu s Tuniskem a jsme přesvědčeni, že ten Euromet rozměr by měl být klíčový jak pro energetickou eh, eh, účinnost, tak pro alternativní zdroje energie. Zároveň chceme zajistit bezpečnost dodávek. Pochopitelně jsou tady různé úrovně eh, stability v severní Africe, například náš soused Libie prochází velkými otřesy, takže bude obtížné rozvíjet tuto iniciativu právě nyní, ale chceme spolupracovat více s Alžírskem, Marokem, Tuniskem, Egyptem, který nedávno nalezl velká ložiska zemního plynu. Budeme to tedy podporovat a v tomto kontextu eh, za pomocí neformální rady v květnu na Maltě budou právě i ministři ze Severní Afriky, ze Středomoří a z Izraele. Eh, budou jednat i se zástupci Evropského parlamentu, tohoto výboru, rady, právě o různých eh, středomorských platformách. To je eh, platforma pro obnovitelné zdroje, energetickou účinnost, energie a zemní plyn. Druhý bod, o kterém jste hovořil, se týkal našich statistik vy jste hovořil například o sazbách ve Skandinávii a do určité míry bychom chtěli povzbudit větší propojení, tak aby tyto eh, sazby, které jsou výhodné v některých částech Evropy, aby mohly být přeneseny i do jiných částí Evropy s tím, že samozřejmě třeba řešit energetické ztráty a podobně. My máme fyzické ke propojení mezi Maltou a Sicílií od roku 2015. To propojení funguje, někdy dojde k určitému přerušení, ale především propojení mezi Itálií a Sicílií není tak silné, jak bychom si eh, přáli. Ta doprava je často přesycená a pokud by se to zlepšilo, tak by to pochopitelně napomohlo i lepším cenám, ale eh, velice chápu, co pan Trumes říkal paní Miriam Dali eh, také poukázala na různé věci, například na změny, které probíhají na Maltě, které zahrnují přechod od vlastně eh, pevných paliv k čisté energii a k zemnímu plynu. A toto by mělo vést ke snížení cen a také k 50% snížení emisí a 90% snížení prachových částic. Máme vlastně dvě e, elektrárny na to a jsou to věci, které se skutečně dotýkají jednotlivých občanů a chceme pokračovat v dalších iniciativách zemního plynu, například e, vytváření nových e, plynovodů. Druhá část otázky se týkala evropského rozměru to je zabezpečení dodávek zemního plynu, příslušné nařízení. To má vlastně tři aspekty. Regionální spolupráce, výměna informací a solidarita. Závěry prosincové rady jsou povzbudivé. Jsou tady věci, kde ještě se snažíme vylepšit. Máme na to téma různé pracovní skupiny, eh, které začaly pracovat v minulých týdnech a chceme, aby předsednictví nejen začalo diskutovat s parlamentem Eh, ale aby toto symbolický legislativní text se i uzavřel, protože má dopad na, vlivy, na životy Evropanů. Pak tady byly eh, otázky ohledně energetické chudoby. Několik kolegů se ptalo na energetickou chudobu. Energetická chudoba je věc, která se nás dotýká Budeme to řešit v rámci balíčku čisté energie. Je třeba říct, že poprvé v tomto balíčku je definována skupina zranitelných spotřebitelů. To je, myslím, první krok. Nestačí to, ale je to první krok. A budeme také tlačit tedy na tuto problematiku. Paní Griffin i paní Dali hovořili o tom, že lidé by si neměli eh, volit mezi topením, chlazením a eh, potravinami. Takže my eh, s tím souhlasíme a pokud jde o vaši iniciativu, paní Griffin, přeji hodně štěstí s tou akcí v Gentu a doufám, že tam vznikne mnoho zajímavých námětů. Pan Sviotis se ptal na Maltu ohledně toho, že je izolovaná od sítě. Ano, to je pravda. My teď máme propojení mezi Maltou a Sicílií, zhruba 200 MW. Samozřejmě malá země musí mít zabezpečené dodávky, musíme zajistit, že když eh, vypadne ten největší generátor, že budeme mít dostatek energie na zásobení země, je to princip N-1, abychom vždy měli zaručenou dodávku energie, máme vlastně energetický mix, který se soustředí na obnovitelné zdroje, čistý plyn a záložní zařízení v případě, že by došlo k nějakému selhání nějakého zařízení. Samozřejmě jsme rádi, že komise eh, se také zabývá touto agendou a jsou i další iniciativy, které mají zajistit, že všechny členské státy budou napojeny. Pak tady byla zmínka o roz, východostředomořském e, e, rozměru, to nám také leží na srdci. E, vlastně se to týká Kypru, východního středomoří Izraele. Snažíme se podporovat regionální spolupráci v tomto kontextu a chceme, aby se to realizovalo. V roce 2014 jsme s Evropskou komisí a kyperskou vládou uspořádali společnou akci na Maltě, kterou se zahájil proces Euromed e, v Itálii dělala něco podobného v Římě a my na tom budeme dále pracovat. V květnu budeme mít další akci, budeme podporovat Euromed platformu nejenom pro zemní plyn, ale také obnovitelné zdroje, energetickou účinnost a elektřinu. Paní Kapel zdůraznila návrhy pana Ševčoviče a pana Kaněteho ohledně čisté energie pro všechny Evropany. My samozřejmě chceme zajistit, že za našeho předsednictví vznikne ten pravý okamžik na další pokrok těchto tematik. Členové rady 28 států samozřejmě zkoumají tyto návrhy, je to velký velký objem legislativních textů, dotýkají se energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů, veřejné zprávy, eh, koncepce trhu s elektřinou a další aspekty, které jsou důležité, chceme-li něco změnit. Budeme tedy v této práci pokračovat. Členské státy eh, žádají o čas, aby si mohli projít veškerou dokumentaci. Chceme všechny tyto eh, texty z balíčku otevřít během našeho předsednictví také jsme i doplnili zdroje na našem stálem zastoupení, abychom to zvládli. A máme zhruba jednu pracovní skupinu týdně pro energetiku. Na radě eh, to tedy znamená asi čtyři pracovní skupiny měsíčně a každý druhý týden budou ještě dvě pracovní skupiny, takže to bude celkem šest jednání měsíčně. Myslím si, že to je mm, příslip dalšího pokroku a pragmaticky jsme se rozhodli, že se budeme snažit o obecný přístup k energetické účinnosti také v budovách, protože tyto legislativní texty eh, mají šanci na rychlejší konsenzus. Samozřejmě eh, například otázka trhu s elektřinou, to bude velice náročné. Některé země jsou eh, znepokojeny uhlím, některé, pro některé země je důležitější něco jiného, ale budeme se snažit, aby tento balíček byl skutečně kvalitním souborem nástrojů. A také jsme svolali radu na únor, která eh, by měla tedy eh, vlastně motivovat členské státy k této práci. Pan Ferdor hovořil o tom, že bychom se měli soustředit na věci, které se dotýkají lidí. Říkal, jak moc je důležité energetické označování Eh, ano, to je pravda, zjednodušené označování umožní eh, spotřebitelům si vybírat ty nejlepší výrobky z hlediska energetické účinnosti a z hlediska nákladu na životnost daného výrobku. Také budou moci vyhodnotit dopad na životní prostředí. Teď je vlastně eh, technická otázka, jak postupovat za aktem v přenesené pravomoci nebo prováděcím aktem, řeší se to mezi institucemi. Vyrozuměla jsem, že jsou ještě další čtyři legislativní texty, které spadají do jiných portfolií, které na to mají vliv. Nicméně chci eh, se na to soustředit. Chtěli bychom to uzavřít za našeho předsednictví, najít eh, kompromis, protože to je prospěšné pro Evropany. Pan Kohlíček eh, se mě ptal na ten mix obnovitelných zdrojů na Maltě omlouvám se za špatnou výslovnost vašeho jména. Na Maltě je to důležité, protože máme geofyzická omezení a e, nová státní zpráva v posledních letech se snaží naplnit cíl pro rok 2020. Změnili jsme energetický mix původně jsme se zaměřovali na větrnou energii, ale z environmentálních důvodů, kvůli migračním tokům, Eh, vlastně směřování větru vytváříme nový mix, kde polovina je solární eh, energie, farm, solární farmy. Snažíme se skutečně eh, proto využít volný prostor na Maltě. Také využíváme ty tzv. brownfieldy pro tyto účely. Také se snažíme podporovat biopaliva, to ostatně bylo povinné a také omezit plýtvání energií, abychom eh, tedy naplnili své cíle. Paní Griffin vám už se, myslím, odpověděl. Pokud jde o ty zranitelné spodá energetickou chudobu, já se o to budu osobně zajímat, aby to skutečně bylo součástí toho balíčku čisté energie a neomezovalo se to pouze na definice, ale aby to byla konkrétní opatření. Pak tady byly otázky týkající se um, mých osobních finančních záležitostí od kolegů z opoziční malacké strany. Chtěl bych říci, že bylo mi doporučeno, abych odpovídal, že tady se mám soustředit na prezentaci předsednictví a nemám se soustředit na lokální otázky ale jak si z úcty k europoslancům bych chtěl poskytnout nějaké informace v této věci. Moje finanční záležitosti eh, byly velice jasné. Máme rodinný svěřenský fond a důvodem bylo právě, abychom mohli spravovat rodinný majetek a investice. Ta dotčená firma nebyla až po volbách eh, v roce 2013. Eh, to já mohu eh, předložit zakládající dokumenty, které to eh, prokazují. Také jsem si nechal dobrovolně udělat daňovou kontrolu, což žádný malcký politik ještě neudělal. Oni zkoumají nejen tuto otázku, ale zkoumají veškeré mé osobní finanční záležitosti a já se snažím být v tomto být v tomto otevřený a doufám, že tedy pravda se brzy ukáže. Mám také eh, daňové audity v, tom, v té svěřenské firmě a to by mělo poskytnout tedy veškeré odpovědi i eh, europoslancům. Já rozhodně eh, chci fungovat nad rámec malcké politiky. Já tady zastupuji radu a chceme těch šest měsíců využít moudře, pokud jde o značení energií, e, zemní plyn. To jsou věci, které jsou důležité pro lidi. Bude to něco revolučního a máme také velký balíček, který nám předložila komise, který je náročný, komplexní, bude vyžadovat zapojení všech zúčastněných stran zapojení Evropského parlamentu, který to bude kontrolovat, bude také předkládat návrhy, tak abychom vytvořili takový balíček, eh, aby Evropané měli dostupnou energii, dobré propojení, čistý vzduch. Budeme se soustředit na obnovitelné zdroje a budeme také podporovat eh, energetickou účinnost jako nejhlavní cíl. Děkuji. Děkuji, děkuji oběma ministrům. Poprvé v historii Malta předseda EU. Je to skutečně historický okamžik a přejeme eh, vám oběma mnoho úspěchů. Eh, což budou samozřejmě i úspěchy pro Evropskou unii a také náš výbor, který se velice angažuje ve všech aktivitách máleckého předsednictví. Takže děkuji eh, ještě jednou, vážení kolegové. Další zasedání výboru ITRE bude zítra v 9 hodin, ale za tři minuty ještě začne schůze koordinátorů. Za tři minuty schůze koordinátorů v tomto sále a jinak s ostatními se sejdeme zítra v 9 hodin, kdy výbor ITRE bude pokračovat ve své schůzi. Děkuji.